et après les tests. Et après... Mes chers collègues, bonjour. Vážení kolegové, přeji vám pěkný den. Dobrý den, doufám, že se vám eh, dnes daří a ráda bych zahájila naše zasedání. Připomněla bych, že včera eh, někdo z komise eh, tady zanechal sušenky Doufám, že sekretariát si to užil náležitě. A pokud eh, komise bude mít zájem, tak ať se na mě obrátí a já ji nabídnu jiné sušenky. Takže to eh, je tady úvodem a teď můžeme začít. Prosím o klid. Děkuji. A rozhodnutí koordinátorů během včerejšího zasedání máte vek v kopiích, které vám byly rozdány a pokud nemáte žádné namítky, námitky, tak do 12 hodin 30 minut, pokud žádné eh, připomínky nedorazí, tak budeme považovat rozhodnutí za přijatá. Slovo má pan Kolniš, děkuji paní předsedkyně. Omlouvám se, um, jsem uh, trochu uh, ve špatné kondici. Uh, a e, chtěl bych e, namítat proti rozhodnutí koordinátorů, pokud jde o dopis, který byl adresován panu Junkerovi. Já si myslím, e, že mm, to není vhodné. Mohl bych vám samozřejmě vysvětlit politické důvody, které mě vedou k tomu, abych se k tomu nepřipojil, ale obecně bych řekl, že lituji, že některá důležitá rozhodnutí činí koordinátoři s naším eh, předsedou, eh, panem eh, Kramerem, jsem v minulosti měl drobný spor ohledně skutečnosti, že koordinátoři vlastně souhlasili se slyšením člena komise a já bych chtěl podle pravidel říci, že koordinátoři mají samozřejmě organizovat práci výboru, samozřejmě mají jmenovat zpravodaje, ale podle mého názoru uh, Eh, se nemají vyjadřovat eh, k podstatě věcí, které mají být eh, vlastně předány výboru. Výbor o tom má rozhodovat. Ano, prosím, přečtěte si pravidla, důvěřujte svým koordinátorům, oni jsou tady, aby pomáhali. Jsou tam různí zástupci frakcí a vy tam také máte svého zástupce a v každém případě ten dopis bude zaslán. nejsem zařazeným poslancem, jsem nezařazený poslanec. Dobře, i tak bereme na vědomí vaši připomínku a přečtěte si prosím pravidla. A nyní zahájíme hlasování. Nejprve si uděláme zkoušku hlasovacího zařízení, abychom se přesvědčili, zda všichni, eh, za všechna zařízení fungují. Já nemám zatím ještě hlasovací kartu, eh, za eh, několik minut mi ji přinesou. Dobře, takže vy budete hlasovat rukou, dobře zvedejte ruku, aby vás bylo prosím vidět. Kolega mi tady tri, také naznačuje, že za chvíli jeho karta dorazí, takže prosím minutku ale opravdu jenom minutku, za minutku zahájím hlasování. Takže končíme testovací hlasování. A vše funguje tak, jak má. Není tady více hlasů EPP než sociálních demokratů, takže je vše v pořádku a můžeme pokračovat. Pustíme se tedy do toho a začneme hlasováním o absolutoriích za rok 2015. Jde o Evropskou komisi a agentury. Toto je eh, stanovisk, eh, zpráva z vlastního stanoviska pro komisi. Jste připraveni? Dobře, můžeme se tedy pustit do hlasování. Začneme odstavcem a, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, 1A, kdo je pro. Jde o absolutoria za rok 2015, obecný rozpočet Evropské unie, Evropská komise. Všichni jsou připraveni? Dobře, takže se do toho pustíme. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Prosím si návrh číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní máme dva identické poznací návrhy 11 a 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poznací návrh 13 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 14 Eh, omlouvám se a vidím, že jste dělí, že vše pečlivě sledujete. Pozměňovací návrh 15 stažen, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné hlasování. Kartami, prosím. Uzavírám hlasování. Za zelené hlasovalo o jednu osobu více. Já si myslím, že to jste vy. No, takže ještě jednou. Uzavírám hlasování. 37 pro, 7 proti a text byl schválen. Gratuluji. Budeme pokračovat. Paní Tapardel. Ano, eh, již mi donesli mou hlasovací kartu a, a hlasovala jste pro, ano. Dobře, takže je to 38 pro, 7 proti. Bereme to na vědomí a můžeme pokračovat. A nyní agentura Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? EMSA. Já doufám, že pan Marinesku nás neslyší, protože uh, ne, je to opravdu EMSA. Je to EMSA. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh dva, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh tři, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se a zamítnut. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se a pozměňovací návrh je zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Madame Foster veut vérifier. Paní Foster by si přála ověřit eh, pozměňovací návrh číslo 3, takže tímto zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. A pozměňovací návrh 3 je schválen, paní Foster. A nyní závěrečné hlasování o textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text je schválen. 41 hlasů bylo pro a 3 byly proti. Dva se zdrželi. A nyní budeme pokračovat. Budeme pokračovat hlasováním o agentuře EASA. Paní Schmidt je zpravodajkou. Začneme. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Tam se nehlasuje. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. 42 hlasů pro, 2 proti. A dva se zdrželi. Děkuji vám. Na... Nyní přejdeme k agentuře ERA, železniční agentuře. Paní Klaudia Šmit je zpravodajkou. Pozněvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Deset. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. Závěrečné hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. Text je přijat, 38 hlasů pro, 7 proti. Budeme pokračovat hlasováním o Cezaru, agentura Cezar. Opět je jako paní Klaudia Schmidt. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Tři, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. osm Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. devět Tam se nehlasuje. deset Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat většinou 41 hlasů proti dvěma, tři se zdrželi. Následovat bude další hlasování. Je to návrh usnesení o používání e, eh, vyněty e, eh, pro mítné v Německu. Pan říkám, má lepší hlas než já. A nyní budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Můžeme si to ověřit. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Je zamítnut. Věřte mi. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. 15. Kdo je pro? 15, ano. Ivan Kamp eh, mě zmátl. Kdo je tedy pro patnáctku? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 19. Je schodný s 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 20. pro? 20. Ještě jednou jde pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 21. je zamítnuta. 22. Ne. 24. Opravuje se předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 24. je přijata. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 27. Kdo je pro? Ne, ten odpadá. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 33. Kdo je pro? proti? Zdrželi se? Přijat. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Třeba, že se na mě hezky smějete, pane Van Kampe. 43. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zamítnut. 44 je stejný jako 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 45. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 46. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, ověříme to elektronicky. 48 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je přijat 28 pro, 18 proti. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Končím hlasování. Je zamítnut velkou většinou. 54. Je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 57. Byl stažen. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 10. Kdo je pro? Vy chcete ověřit devítku? Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Měl jste pravdu. David je přijat. Děkuji za ověření. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zvedejte ruce, prosím. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ten myslím, že není přijat. Ale ověříme to, zahajuji hlasování. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Vidíte, není to jednoduché. Je přijat. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme jedenáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Můžeme zkontrolovat také sedmičku, prosím. Vy chcete ověřit pozměňovací návrh sedmi, je to tak? Jste připraveni? Zahajuji hlasování. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pane Vin van de Kampe, věřte mi. Pane Artuke. Paní předsedkyně, já bych chtěl navrhnout, abychom hlasování, která již byla provedena, nespochybňovali, protože jinak nikdy neskončíme. Proto by to měla zůstat výjimka. Je, je suis d'accord avec... Souhlasím s vámi, pane Artuku. Všichni prosím, berme toto eh, pravidlo na vědomí, nebudeme se vracet k hlasování, které již bylo provedeno. Tak, můžeme pokračovat dál. Dvanáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Šest. Ověříme tedy hlasování. U pětky. Končím hlasování. je přijat 26 hlasů pro, 18 proti. A budeme pokračovat dál. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Závěrečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 9 proti. Bravo. Budeme pokračovat. Nous continuons avec le projet de... Návrh usnesení o silniční dopravě v Evropské unii. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kompromis 1 je schválen. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Proti? Myslím si, že je zamítnut, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. jedním hlasem zamítnut. Poslanecí návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 40 e, byl zamítnut. Poslanecí návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Poslanecí návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Poslanecí návrh 51 pro, proti, zdržel se, schválen. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro, proti, zdržel se, Schválen. Ale ověříme si 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, děkuji za dělost, pane Nielsen, a 66 je schválen. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 4 schválen. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout. 73, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout. 74, kdo je pro, proti, zdržel se, 74 zamítnuta, 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 77 pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Myslím, že je schválen. Ale ověříme si. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh 77. Zavírám hlasování a schváleno 30 hlasy pro a 15 proti. 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není schválen. Ověříme. Dobře, 76 ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A měli jste pravdu, 76 byl schválen. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 5 je schválen. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 87, kde je pro, proti, zdržel se, schválen. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, tady musíme ověřit, není to jasné, eh, pozměňovací návrh 90, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pokračujeme. 89. Padá. Eh, pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A tady to není jednoznačné, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, tady je vidět, že to opravdu bylo nejednoznačné. To tedy znamená, že tento pozměňovací návrh neprošel, není schválen. 92, kdo je pro? Proti? A tady je to stejné, takže opět hlasujeme elektronicky. 92. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A pozměňovací návrh je zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Stažil se? Kompromis 7 je schválen. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není schválen. Eh, pozměňovací návrh 105. Pozměňovací návrh 105, kdo je pro? Proti? Zdržel se schválen. Kompromis 8. Tady máme ústní pozměňovací návrh skupiny sociálních demokratů. Chcete nám přečíst tento pozměňovací návrh? Ne? Nechce se vám dobře? Jsou tady nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozněvacímu návrhu? Pokud e, něco namítnáte, tak prosím se postavte. Dobře, teď si zase sedněte a budeme pokračovat. Tento ústní pozměňovací návrh, návrh tím pádem padá a my budeme pokračovat kompromisem 8 bez ústního pozměňovacího návrhu. B pro? Proti? A e, to ověříme. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Kompromis 8 je schválen bez ústního pozněvacího návrhu a budeme pokračovat. Pozněvacím návrhem 111, kdo je pro, proti, zdržel se, 111 je zamítnut, 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, 112 je zamítnut, 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, 114 byl zamítnut, 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Poslanecí návrh 115 je schválen. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis 9 je schválen. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 125 byl zamítnut. 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 127, kdo je pro? Pardon, 127, říká paní předsedkyně. Děkuji za upozornění. Takže ještě jednou, 127, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 127 schválen. 128, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 128 schválen. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 135 schválen. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 138. Zamítnut. 139. Kdo je pro? proti, zdržel se, 139 zamítnut, 140, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout, 141, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout, 142, kdo je pro, proti, zdržel se, 142 je schválen. Poznací návrh 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Poznací návrh 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 146. Chcete ověřit 145? Dobře, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Pozměňovací návrh 145 je schválen. Schválen, pane Vandenkampe. 146, kdo je pro? proti, zdrželi se, 146 je schválen. 147, kdo je pro, proti, zdržel se, 147 schválen. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, a kompromis 11 je schválen. Pozměňovací návrh 153, kdo je pro, proti, zdržel se, 153 schválen, 154, kdo je pro, proti, zdržel se, 154 schválen, 155, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen, 156, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 158, kdo je pro, proti, zdržel se. 158 zamítnut, 88, ehm, kde je pro, proti, zdržel se, schválen. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Poslanecí návrh 11, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 13 pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 14 pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, jednoznačné. Hlasujeme o 14 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, není divu, že to nebylo jasné. Za mm, poslanecí návrh byl zamítnut. Poslanecí návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Poslanecí návrh 27, kdo je pro, e, to padá, takže my jsme u pozměňovacího návrhu 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Pozměňovací návrh 15 byl zamítnut. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Není to jednoznačné, takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 17. Končím hlasování. A poslanecký návrh 17 není schválen, je zamítnut. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 18 byl schválen. 19. Chcete ověřit pozměňovací návrh 18? Dobře, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schválen. 19 pro, proti, zdržel se, 19 není schválen, 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen, 23 pro, proti, zdržel se, schválen, 21 pro, Omlouvám se, říká paní předsedkyně, to padá, takže jsme u pozměnci návrhu 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29. Schválen. 25. Kdo je pro? Proti? Schválen. 28. Pro. Proti. Zdržel se. Ověříme, protože e, to nebylo jasné. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 28. Končím hlasování. 28 není schválen, je zamítnut. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že 31 byl schválen, ale raději bych to ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jedním hlasem zamítnut, 31 tedy zamítnut. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? není to jasné, takže u třicítky to opět ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování. Poslanecký návrh 30 byl schválen. Poslanecký návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Poslanecký návrh 1, identický s pozměňovacím návrhem 10 podle mého názoru není eh, schválen, ale ověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A oba pozměňovací návrhy 1 a 10 nejsou schváleny. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 2 eh, je schválen. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Zdržel se? zamítnut. Čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se. Čtyři byl schválen. Pět, kdo je pro? Proti, zdržel se. Pozměňovací návrh pět, schválen. Šest, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schválen. Sedm, kdo je pro? Proti, zdržel se. 7 je schválen. 8. Kde pro? Vrátíme se ještě jednou k poznacímu návrhu 7. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Poznací návrh 7 je schválen. Pokračujeme. Poznací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se 9 schválen. Pozměňovací návrh 10b, kdo je pro, proti, zdržel se 10b byl schválen. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh usnesení je tímto schválen. 33 bylo pro, 5 bylo proti. Děkuji, vážení kolegové, za hlasování a za vaši pomoc. A budeme pokračovat v našem zasedání.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 Chers collègues. Vážení kolegové, pokud si přejete opustit tento sál, učiňte tak i hned, prosím. Allons-y, nous continuons nos travaux. Budeme pokračovat v práci. Diskutovat můžete venku, před sálem. Ah. Budeme tedy pokračovat v naší práci. conversation... Pokud chcete konverzovat, bude báječné, když budete konverzovat venku. A my budeme pokračovat s velice důležitým tématem. Společně s komisí se mu budeme věnovat. Komise nám totiž představí svůj pohled na podvody týkající se odometru neboli stáčení tachometrů. Jedná se tedy o manipulaci s počtem kilometrů, které vozidlo ujelo a to je pro náš výbor velice důležité téma. Mnoho evropských občanů koupilo auto z druhé e, ruky a zjistilo, že jejich tachometr byl stočený, což je nebezpečné pro e, bezpečnost silničního provozu a také to narušuje práva spotřebitelů. Ve směrnici z roku 2014 eh, se eh, toto eh, zohledňuje při pravidelných kontrolách a uvažujeme tedy o možnosti elektronické evropské platformy, kde by se daly vyměňovat údaje a především bych chtěla vyzvat komisi, aby nám sdělila, jak pokročili eh, v uplatňování této směrnice 2014-45 ohledně zaznamenávání počtu ujetých kilometrů. Slovo má paní Junedu. Omlouvám se za výslovnost. Máte slovo. Okay. Uh, good morning. Eh, dobré ráno, paní předsedkyně, vážení poslanci. Já jsem eh, nová vedoucí eh, útvaru bezpečnosti eh, na silnicích DG Move od ledna 2017 a jsem velmi ráda, že mám tu příležitost vysvětlit vám, jaký je vztah mezi naší legislativou o způsobilosti k jízdě a mm, jak zabránit podvodům s tachografy. Samozřejmě komise si tuto problematiku uvědomuje a bere bere ji velmi vážně a to je také důvod, proč E, nová směrnice o způsobilosti k jízdě počítá s řadou opatření. Je to směrnice číslo 2014-45, která, bude, e, která vstoupí v platnost 20. května 2018. To znamená, jaká opatření stanovuje tato směrnice. Za prvé, povinnost e, registrovat data odometru a zpřístupnit je inspektorům testů. Stávají stávající eh, legislativa pouze stanovuje kontroly eh, tachometru, ale nyní od roku 2018 budou ta data eh, zaznamenávána, registrována a tedy také zpřístupňována inspektorům příštích testů. To je první novinka. Druhá novinka je učinit eh, podvody eh, na tachografech eh, trestnými. To doufejme pomůže členským státům v potírání podvodů s tachografy. Podvody na tachografech samozřejmě mohou mít dopad na způsobilost k jízdě. V tom smyslu, že stav eh, částí vozidla eh, obrážejí eh, skutečný věk a stav vozidla, nikoli ten ehm, fiktivní nebo falešný. A vozidlo musí být bezpečné bez ohledu na stav tachografu. Takže tato opatření eh, mají eh, přispět eh, k podvazování podvodu, ale mají i určitá omezení. První test způsobilosti k jízdě probíhá čtyři roky po datu registrace nebo registrování vozidla. To znamená, že jakákoliv manipulace, která proběhne během těchto čtyř let, nemůže být odhalena. To je první omezení. Druhé omezení spočívá v tom, že dnes ještě ne všechny členské státy tato data E, e, zaznamenávají, ale e, díky nové směrnice od roku 2018 budou tato data muset registrovat všechny členské státy. A navíc se jedná také v tomto případě i o opatření k ochrany spotřebitelů a také potírání kriminality. Komise byla požádána o zadání studie ohledně možnosti vytvoření eh, platformy registrace vozidel, výměny dat o stavu vozidla, tachografu, ale i dalších údajů, například o eh, složkách eh, automobilů týkajících se bezpečnosti, zejména těch automobilů, která byla mm, zapletena do nehod. Ta studie již byla vypracována a je k dispozici na webové webových stránkách eh, komise DG Move a také v příručce studie také zkoumala různá technická řešení s cílem takovouto platformu vytvořit, například vytvoření zcela z brusu nového systému, za druhé Eh, omezit stávající systém, který používají některé členské státy eh, při výměně informací o eh, registraci vozidla a řidičských průkazů. A další mm, možnost je vytvoření nového systému pod názvem ERRU, který umožní výměnu eh, dat mezi eh, dopra- eh, dopravci Každý tento systém má své výhody i nevýhody. Podrobnosti se můžete dočíst ve studii. Ale mm, my se domníváme, že je jasné, že v této chvíli komise ještě nemá mandát takovýto systém zavést. Naším eh, dalším krokem bude zpráva eh, roku 2020, s níž směrnice počítá a eh, tam se mm, na tuto tematiku eh, také eh, podíváme. Dalším eh, krokem bude učinit výměnu dat povinnou, ale zaprvé data musí existovat a jak jsem již uvedla, data budou k dispozici až v květnu 2018 a v mezidobí členské státy mají kompetence, tedy ty, které mají data k dispozici, tak mají kompetenci zavést nebo zahájit výměnu ten, těchto dat na základě bilaterálních dohod. Některé tak již činí, to znamená, <clears throat> Počítáme se zprávou roku 2020, kde se podíváme na výsledky ehm, této studie a také navrhneme určité pozňovací návrhy eh, ke stávající legislativě. Já vám děkuji a ráda zodpovím na otázky. Děkuji a já nyní udělím eh, nejprve slovo koordinátorům a začneme panem Vimem Vanderkampem. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také komisi za její vysvětlení. A mám nyní dva dotazy. Nejprve mě zajímalo, proč nečekáme na balíček. Protože v tuto chvíli eh, jste vlastně vyjmuli ehm, jednu část z těch podvodů proti tachometrům, ale eh, ten obecný boj proti těmto podvodům eh, zatím ještě na sebe nechává čekat, protože ještě nemáme k dispozici data. A proto tedy má otázka, Každý život, který můžeme zachránit, eh, se samozřejmě počítá a je dobrý, ale zajímalo by mě, proč komise v tuto chvíli rozhodla postupovat takto a předtím, než se eh, celkově pustíme eh, do tohoto boje, přišla s touto částí. Jinak souhlasím s tím, že nejistá auta, nebezpečná auta, které mají zmanipulované tachometry, samozřejmě ohrožují bezpečnost silničního provozu. To je pravda. A má třetí připomínka. Podvody eh, tachometrů eh, jsou velmi rozšířené v Evropě, tak jsem alespoň ty informace pochopil a existují jednotlivé iniciativy, jak postupovat proti těmto podvodům, například v Belgii. A k tomu směřuje i má otázka. Můžete říct si něco k té obecné strategii, protože navzdory digitalizaci se zdá, že je poměrně snadné tyto podvody páchat a techometry zmanipulovat. Děkuji vám a děkuji rovněž zástupkyni Evropské komise za prezentaci. My jsme svého času eh, se dohodli na této směrnici, kterou považuji eh, nadále za dobrou a důležitou. A vidíme ale také, že eh, tato směrnice nebude dostačující k tomu, abychom nalezli pro budoucnost lepší a spravedlivější řešení Paní zástupkyně komise, vy jste správně vysvětlila, že e, e, registrační povinnost od vstupu v platnost, to znamená od 20. května 2018, e, naběhne. To znamená, že kilometry vozidel budou povinně registrovány a pak dány k dispozici inspekci. A pak jste uvedla, že v případě podvodu s kilometry dojde k potrestání. Tak to alespoň zněl německý překlad. Co to znamená potrestání? Máme na mysli sankční mechanismy? to je v Evropské unii a v jaké výši, za jaký přestupek. Pokud jste, jste tím myslela toto, stačí ano, jako odpověď z vaší strany. A pak jste e, se také zmínila, že zde existuje důležitá slabina, totiž v případě nového automobilu, tak e, než e, mám povinnost dostavit se k první hlavní inspekci, uplynou čtyři roky a během těchto čtyř let vzniká tedy dlouho dlouhá mezera, kde eh, lze páchat určitá zneužití. Eh, jak tedy Evropská komise do budoucna hodlá tyto čtyři roky eh, začlenit do eh, revize, do inspekcí. A také jste poukázala na to, že vyměna dat na základě bilaterálních eh, dohod z části probíhá, to je pravda. Jsou zde některé členské státy, které se zavázaly si údaje vyměňovat, ale pravdou také je, že neexistuje zatím celoevropské řešení. Vy jste to zdůvodnila absencí mandátu, což je jistě správné ne, ale my, alespoň tedy z pohledu Evropského parlamentu, co by spolu eh, zákonodárce bychom se eh, s tím neměli spokojit a měli bychom se brát za celoevropské řeč, řešení. Proč to říkám? Protože E, podvody s kilometry, tedy s tachometry, e, nejsou pouze podvody na spotřebitelích, ale také přispívají k ekonomickým škodám. A e, v budoucnosti bychom to neměli tedy nahlížet pouze z úhlu pohledu způsobilosti k jízdě, což je také důležité, ale také z perspektivy spotřebitelů a národního hospodářství. Eh, nejsem si jist, zdali mám pravdu, ale po mém soudu již dnes existuje evropská databáze eh, čísel podvozku. Už takováto registrace existuje a nyní chceme-li zjistit, zdali je automobil kradený nebo nikoli, pak eh, technicky nebo organizačně je nepochopitelné, problematické zprostředkovávat i stavy kilometrů, ale dovedu, dovedu si představit, že zde ještě chybí politická vůle k tomu, ale od toho jsme zde my. A proto moje otázka. Za prvé, co rozumíte pod pojmem potrestání a za druhé, jak chcete vykompenzovat tu eh, čtyřletou mezeru v inspekcích a jak dospět eh, k celoevropskému řešení. A jako poslední dovětek eh, přicházela by případně v úvahu Evropská agentura pro silniční dopravu, eh, o které my sociální demokraté již eh, delší eh, dobu hovoříme, abychom případně přispěli k vyhýbání se podvodům. Děkuji. Děkuji, pane Hrtku. Za Alde, paní Bilbao, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. chci vám poděkovat, poděkovat také zástupkyni komise a chtěla bych vám poblahopřát k tomuto novému úkolu. Chtěla bych se vrátit k tomu, že směrnice obsahuje dva významné prvky. Za prvé se odkazuje na Bílou knihu. Do roku 2050 Máme závazek, který jsme přijeli. máme dosáhnout nulového počtu obětí silničních nehod. To je tedy na jedné straně závazek, který máme, a na druhé straně v pokroku eh, k evropskému prostoru eh, bezpečnosti chceme eh, o polovinu snížit počet obětí dopravních nehod oproti roku 2010. Takže eh, eh, technické eh, rejstříky a podobně by měly nám napomáhat k dosažení uvedených cílů. My jsme si vyslechli tedy komisi a komise uvádí, že do května 2018 nebude povinné takovéto údaje registrovat. To jsou údaje, které způsobují uvedenou polemiku a nebude tedy povinné registrovat eh, počet ujetých kilometrů. V té směrnici se píše, že stanoví minimální požadavky, ale nic nebrání tomu, aby členské státy šly výš eh, nad rámec eh, povinného limitu stanoveného směrnicí. A já si tedy myslím, že máme dostatečný text k tomu, abychom tyto povinnosti převedli na členské státy. Jedná se o povinnosti, kterým musí učinit zadost. Chtěla bych připomenout, že komise, když hovoří o bilaterálních dohodách s členskými státy, tak my, když máme k dispozici údaje, které mohou či nemusí být příliš jasné v rámci EU ohledně podvodu, eh, tak co s tím uděláme? A také bych chtěla vědět, eh, když máme tedy údaje, které se týkají členských států, které už mají registry o ujetých kilometrech eh, v jednotlivých vozidlech. Takže nemusíme čekat do května 18. Jaké státy tedy už mají tyto bilaterální dohody a snaží se eh, kontrolovat tuto situaci a zasáhnout proti takovýmto podvodům. Teď totiž nehovoříme jen o podvodu který se týká počítadla kilometrů a kombinace sankcí, eh, které by měly bránit tomuto fenoménu. Jedná se také o práva spotřebitelů. My hovoříme o rizicích pro silniční bezpečnost, která je způsobená eh, provozem takovýchto vozidel, a to ještě za podvodných podmínek. Jedná se tedy o práva spotřebitelů, jedná se o práva mnoha združení obětí silničních nehod, které byly způsobeny takovouto situací žádají respektování směrnice a také e, silnější postoj ze strany Evropské unie. Takže se jedná o určitou formu kontroly, se která úplně souhlasím. A chtěla bych tedy znát detailně, jak vypadá situace s e, podvody v této oblasti v členských státech. Například bychom to mohli mít rozčleněné na členské státy, které už plní tyto podmínky a mohly by být vzorem ostatním. Než přistoupíme k technickým řešením eh, a vybereme si z jednotlivých možností, protože to může mít ten eh, nový systém, eh, rada se může postavit eh, proti. No uvidíme, jak to dopadne a dá se to očekávat. Potom třetí technické řešení, které nám předložila komise. Kdo ví, zda právě to by mohlo ještě být rozšířeno tak, abychom vyřešili problematiku, o které hovoříme právě teď my aniž bychom museli čekat na zprávu z roku 2020, o které hovoří komise, tak už bych ráda měla údaje o stávající situaci, abychom mohli kompletněji zhodnotit tento jev. Opakuji, členské státy musí respektovat směrnice, které už teď platí. Pani Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset komissiolle Děkuji paní předsedkyně a děkuji komisi za její vystoupení a z mé strany jen velmi stručně. Hovoří se tady o spotřebitelích, o právech spotřebitelů a o podvodech samozřejmě. Velmi dobře víme, jaké jsou tyto případy a že jich je příliš. A mě by zajímalo, jak to vypadá na straně komise a generálních ředitelství. Co chcete udělat pro to, abyste zajistili práva spotřebitelů, abyste chránili jejich práva na, v kontextu těchto nových technologií a těchto nových uh, podvodů? Uh, zamýšleli jste se nad tím? Samozřejmě podle kompetencí jednotlivých generálních ředitelství. Eh, děkuji paní Kilenen, slovo má pan Kramer. Děkuji, já bych chtěla také poděkovat eh, komisi za vystoupení. Žijeme v digitálním věku, diskutujeme o automatických eh, automobilech a potom tady máme problém se zjišťováním najetých kilometrů. To je tedy směšné. Technologie jsou mnohem dále a my bychom je měli uplatňovat. Tady nejde pouze o spotřebitele a majitele e, automobilů. Tady jde také o a, daňové poplatníky. V Berlíně je to například tak, že e, taxikáři, eh, tam je známo, že už eh, asi 20 let se ví, že eh, opravdu podvádějí. A když by se eh, spočítalo vše, eh, co platí za daně, tak to vlastně znamená, eh, jako kdyby vůbec nejezdili, protože to vůbec nesedí. Takže zároveň se tady zavedly kontroly v oblasti taxikářů na jiném místě, kde mají potom úplně jiné výsledky, pokud jde o ty dotčené osoby, pokud jde o platby daní a tak dále. Takže je tady velký rozdíl oproti Berlínu, kde se tomu vzpírají. A to není přijatelné. Není přijatelné, aby politika souhlasila s podvodem podvody a aby je dokonce podporovala. Ty technické možnosti tady jsou, samozřejmě, eh, že jsou tady problémy, pokud jde o, o ochranu eh, osobních údajů, to je jasné, ale tady přece není potřeba zaznamenávat každou jednotlivou trasu, ale když každý večer budu registrovat, kolik kilometrů bylo ujeto, nebo třeba když to bude jednou za týden, tak eh, z pohledu daňové ochrany je to možné, aniž bych přesně měl kontrolu o tom, kudy ta osoba jezdila, ale ty čísla budou sedět, zejména zejména to platí i u těch eh, automobilů, které jsou, které jsou prodávány. Tam mm, opravdu eh, je to problém, protože není možné se spolehnout na to, co se uvádí. A to je také nedůvěra v politiku. Od roku 2018 bude docházet k výměně informací mezi jednotlivými zeměmi a bude to závazné. Eh, ale já nechápu, proč to tak dlouho trvá s tou studií, proč do roku 2020 trvá, než se nalezne ten systém? Proč tak dlouho čekáme? Hmm. Proč to trvá tak dlouho? Eh, dobře, když v roce 2018 tady bude výměna mezi jednotlivými zeměmi, tak je to v pořádku. Problém samozřejmě je těch prvních, eh, co ty první čtyři roky. To je přece přímá výzva k podvodům. Um, oni mě samozřejmě po těch čtyřech letech budou kontrolovat, ale když už do té doby už, ušetřím 50 tisíc nebo 80 tisíc kilometrů, o které to zmanipuluji, tak samozřejmě uh, už tam ten podvod je a eh, to musíme nějakým způsobem ošetřit. Potřebujeme celoevropské řešení, vše by mělo být závazné a eh, v jiných oblastech už jsme rozpoznali ty nedostatky a když se komise bude snažit a když parlament vyvine tlak, tak potom dokážeme přimět členské státy k tomu, aby se na tom dohodli. Já bych si také přál informace o tom, v jakých zemích eh, už to existuje, které země si vyměňují údaje. Ehm, my jsme samozřejmě vždy dostatečně zdvořilí a nikdy nepoukazujeme na nikoho prstem, neříkáme žádné jména, ale já si myslím, že bychom teď měli to pojmenovat zcela konkrétně, eh, abychom o tom věděli, protože kdyby to třeba bylo Německo, tak já bych u nás doma vyvíjel tlak a samozřejmě ostatní je u sebe doma. Děkuji, pane Kramer. Eh, slovo má pan Lindgrid. Hm. Děkuji to je skutečně masivní problém a i ve Švédsku máme velký trh eh, importovaných vozidel, které k nám eh, přicházejí z Německa. A toto je způsob, jak eh, díleři automobilů mohou vydělat ještě více ze svých aut. A pokud se na těch autech něco manipulovalo, neznamená to, že jsou ve špatném stavu, ale eh, že eh, mají eh, ujeto mnohem více kilometrů, než si ten nový kupující myslí. A je velmi obtížné zjistit pravdu. Pokud se jedná o švédské vozidlo, tak se to zjistit nebo dohledat dá. Existuje určitá dokumentace, ale když chcete koupit auto z dovozu, pak je to velmi obtížně zjistit nepřijatelné. To znamená, že musíme nalézt řešení. Ano, je to i bezpečnostní problém, protože to vozidlo má mnohem více kilometrů, než eh, si myslíte a eh, možná, že eh, prostě jste rozhodnut koupit si auto nové s malým počtem ujetých kilometrů, ale nejste schopen. Takže mm, Eh, spíše si pak zakoupíte auto z Brusu nové. A eh, pokud jde o odpovědnost, tady skutečně někdo musí být potrestán za manipulaci s tachometrem. A eh, potrestán by být měl, protože ten trik je poměrně snadný, jak manipulovat tachometr. A na druhou stranu ale tito lidé nezanechávají žádné stopy, takže jak se k ním dostanete, jak eh, eh, je dopátrat eh, ale možná stačí ehm, Eh, dohledat, kdo byl prodejcem vozu, protože majitel vozu, nový majitel vozu je nevinný, ale ten prodejce eh, může být do manipulace zapleten. To znamená, že je nutno eh, skutečně dohledat celý životní cyklus auta, včetně zjištění místa, kde to auto bylo vyrobeno a tak případně zjistit, zdali tachometr či počítadlo udává správné údaje je to prostě nezbytné. Děkuji. Slovo má paní Sehnalová. Thank you very much. Uh, Kolegové, já bych eh, v podstatě chtěla navázat na ty eh, z kolegů, kteří hovořili o ochraně spotřebitelů a o ochraně jejich ekonomických zájmů. Chtěla bych se zeptat vlastně komise na vyčíslení nákladů na nečinnost v této oblasti, protože se vlastně bavíme o směrnici z roku 2014 Eh, v roce 2020 by měla eh, být teprve tedy předložena studie proveditelnosti, pak bude následovat asi nějaké rozhodnutí o zavedení systému, jeho vlastní implementace, takže se bavíme možná o deseti eh, a více letech od okamžiku, kdy jsme se o tomto tématu začali, začali bavit zde na půdě evropských institucí. Takže to je jeden dotaz a druhý je pouze poznámka. Souhlasím velmi s tím, Eh, co bylo řečeno na začátku, a to, že z hlediska bezpečnosti jsou velmi důležité informace o havarovaných částech vozidla, protože to si myslím, že je, že je oblast, eh, ve které bychom také se měli zaměřit a má to, má to svůj vliv. Děkuji. Merci, merci beaucoup. La parole est à monsieur... Děkuji. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný, protože už to zaznělo několikrát, ale eh, přesto to, co má dopad na hodnotu eh, eh, ojetého auta je, zdali byl zapleten do nehody, dále délka života auta a samozřejmě kilometrovné. Faktem je, že v některých zemích podvody na ojetých autech představují až 50, 60, 70 to je realita. Pokud Tedy eh, eh, bereme v potaz, eh, že tam došlo k manipulaci o 10 až 30 tisíc kilometrů, tak to má velký dopad na nového kupujícího. A kromě několika málo členských států je téměř nemožné ochránit a dovolat se svých práv pro kupujícího takového tom zmanipulovaného auta, i když projde soudním řízením. A další otázka je časový harmonogram. Ehm, je to zcela absurdní. My tady posuzujeme problematiku, která má obrovské dopady. Odvažuji si říci, že to je otázka miliard. Má to také bezpečnostní dopady a my budeme čekat několik let, než bude předložen návrh. E, to je přece problém, kdy kdyby parlament měl legislativní iniciativu, kterou nemá, tak bychom automaticky předložili legislativní návrh. Takže upřímně očekávám, že komise e, nám vyloží více a podrobně, jaká jaké jsou skutečné překážky. Upřímně, že komise nebyla schopna jednat dříve, než jak hodlá jednat. Děkuji. Děkuji. A teď už se dívám směrem komise. Jedná se tedy o otázku vašeho harmonogramu, směrnice z roku 14, je rok 2017, co se děje? Proč máme čekat do roku 2020? Pan Hertog se také ptal, jaké sankce eh, mají platit. A paní Bilbao se ptala konkrétně na detaily, na členské státy, které nerespektují pravidla hry. Proč se neřídí eh, tím patřičným tempem aplikace směrnice? Jedná se přece o bezpečnost, ale také a především o práva spotřebitelů. Pan Van de Kamp připomněl tu původní otázku. My se zabýváme jen jednou částí toho problému. Jedná se o celý komplex různých podvodů, k nimž dochází. A doufáme, že nám na to eh, konkrétně odpovíte. Děkujeme předem. Merci beaucoup eh, pour toute cette question. Děkuji Děkuji za všechny otázky. Tady samozřejmě je mnoho různých aspektů evropské politiky. Je to velmi komplexní a já se pokusím odpovědět na ty otázky po pořadě, jednu za druhou. A nejprve tedy ke směrnici. Ta směrnice, která byla přijata oběma spoluzákonodárci v roce 2014 a ty lhuty pro transpozici Eh, jsou v květnu 2017 eh, tento rok a uplatňovat se to má příští rok. Takže jistě chápete, eh, že v tuto chvíli Není možné předkládat pozměňovací návrhy, to je, tady jde o stabilitu legislativy a jistě by nebylo správné každé dva roky směrnice měnit. Máme tedy tento nástroj, který je dobrým nástrojem, ale který zatím ještě nevstoupil v platnost, takže je to poněkud komplikované eh, tento nástroj revidovat. To je eh, odpověď na první otázku. Není to tak, že bychom si nepřáli zrychlit tempo v komisi, ale ta, tady zkrátka je potřeba nechat to nějakou dobu běžet, abychom potom mohli věc správně zhodnotit a navrhnout řádné řešení. Potom podvody z tachometry. Je opravdu velký počet členských států, který se chopili iniciativy, aby vyřešili tuto záležitost a máme příklady e, osvědčených praxí, víte o tom a já nevím, jestli e, tady mám pravomoc e, uvádět jednotlivé země. Belgie má určité systémy, Eh, Nizozemsko také. A jsou tady jiné členské státy, které vlastně se snaží inspirovat těmito osvědčenými postupy a je zřejmé, že eh, je tady mnoho textů nebo podnětů pro členské státy, aby nemuseli čekat, aby mohli pokračovat eh, a mm, nečekali až do toho roku 2020. Komise naši kolegové z generálního ředitelství Sanko již eh, zveřejnili studii, eh, která schrnuje dobré postupy a členské státy se zde mohou inspirovat eh, již v tuto chvíli a již v tuto chvíli mohou přijímat opatření. Mám dotaz k otázce pokud nebo sankcí v případě, že je odhalen nějaký podvod na tachometru. Ve směrnici se nic takového neupřesňuje, je to zkrátka směrnice, takže je na členských státech, aby konkretizovali eh, text eh, upravující sankce pro jejich území. Já jsem nikdy neuvedla, že zavedení evropského systému pro výměru dat není možné. Je zřejmé, že to možné je. Tady jde ale o to, aby ta data byla k dispozici, což dnes tak není. A samozřejmě je také potřeba nalézt řešení, které bude co nejméně nákladné, neboli bude co nejefektivnější, pokud je o poměr nákladů a přínosů. Takže to je volba, před kterou stojíme. Budeme to řešit v roce 2020 a to není zase až tak eh, vzdálené datum, je to za tři roky, takže teď vlastně eh, budeme mít eh, mm, dobu na transpozici pro členské státy. A dále tady byla otázka, pokud jde o informace o podvodech na tachometrech v celoevropském měřítku. Komise tady provedla, provedla studii a je to asi 5 eh, spotřebitelů, které jsou dotčeny eh, a zdá se, že ve východních eh, členských zemích je to tři až čtyřikrát častější jev. To jsou tedy údaje studie, ale nemáme údaje um, o tom, uh, jak členské státy tedy schromažďují uh, údaje, ale už jsem zmiňovala tedy některé členské státy, které již mají mechanismy, které jsou poměrně účinné a jiné členské státy se tím mohou inspirovat. Jak jsem již uvedla, je tady několik oblastí evropské legislativy. Eh, jednak jsou tady eh, mm, testy eh, způsobilosti motorových vozidel, ale tady nejde o mm, ty podvody, které mohou proběhnout během těch prvních čtyřech letech. Pak je tady Mm, generální ředitelství GROW nebo JUST, eh, které by mohly tady na pomoci. Eh, například je tady eh, povinná legislativa k tachometrům, nebo tedy vstoupí to v platnost tento rok. A teď je tady otázka, jestli je potřeba upravit aspekt podvodů na tachometrech, protože pokud eh, upravíme tento aspekt, eh, tak možná, že eh, ještě napomůžeme těm podvodníkům. Průmysl by se do toho mohl také svým dílem zapojit a já jsem pochopila situaci tak, že někteří průmysloví hráči tady studují možnosti, zamýšlí se nad tím a mohlo by to na pomoci. A samozřejmě existují směrnice, které hm, mohou být uplatněny alespoň částečně, například směrnice eh, proti eh, neférovým eh, obchodním postupům, ale Evropská unie ehm, již má určitý rámec, který může pomoci členským státům jednat. A já jsem vám již sdělila náš harmonogram, pokud jde o technickou způsobilost motorových vozidel. Máme tady rok 2020 a Eh, samozřejmě se i zamyslíme nad tím, eh, eh, nad výměnou dat na evropské úrovni. Děkuji za vaše odpovědi. Budeme pokračovat v našem pořadu jednání, vážení kolegové. A čeká nás stanovisko paní Kilenen týkající se povinných každoročních snižování eh, emisí skleníkových plynů v členských státech od roku 2021 do roku 2030. Je to tedy návrh stanoviska pro výbor ENVY, který je příslušným výborem. Paní Klonen, budete mít slovo a pak ještě na závěr budeme 23. března hlasovat o tomto tématu. Paní Klonen, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, máme celkem 107 pozměňovacích návrhů. Dokumenty z ITRE a z ENVY ukazují, že je tu silná podpora eh, pro to, abychom v Evropském parlamentu měli jasnou eh, politiku. A také jsem velice ráda, že na poslední plenárním zasedání ve Štrasburku, když jsme hlasovali o systému ETS, rozhodli jsme se s ohledem eh, na námořní organizaci mezinárodní, že i emise z námořní dopravy by takto byla eh, brana v úvahu. Jde nám zde o sdílení i břemena. A několik hlavních prvků, o kterých bych vás chtěl informovat, je to, o čem jsem hovořil se stínovým zpravodaj již včera. Především je zapotřebí se podívat na definice eh, tohoto systému ETS. Eh, e a toto musí být kolektivní úsilí, které bude sdílené, tak aby se nám společně podařilo snižovat emise. Já si myslím, že jsme dobře vyjednali mezi politickými skupinami text a podařilo se nám eh, eh, dobrým způsobem takto sestavit stanovisko za výbor pro dopravu. Co se týče eh, návrhu jednotlivých kolegů, eh, důležité je to, abychom společně posílili to, co již je zde eh, vystavěno za účelem snižování emisí. A musíme mít tedy dlouhodobý cíl. Jak víme, jedná se teď o cíl do roku 2030 a po něm Potřebujeme tedy snižovat emise v jednotlivých odvětvích dopravy a musíme zajistit, že také energetický sektor přispěje k tomuto globálnímu úsilí. K tomu potřebujeme mít jasné eh, směry, aby jednotlivé členské státy účinně mohly aplikovat eh, takováto eh, pravidla. A já chci říci tedy, že zapotřebí eh, jak vynaložit úsilí na úrovni jednotlivých členských států, tak eh, na úrovni EU. Eh, předsedkyně hovoří bez mikrofonu. Excusez-moi. Předsedkyně se omlouvá. Máte slovo. Děkuji. Já nyní zastupuji paní Klun, Prosím, omluvte eh, paní Klun, stínovou zpravodajku za EPP, která zde dnes nemůže být, eh, ale těší se na zajímavou diskuzi eh, do budoucnosti. Cílem tohoto stanoviska je vytvořit cíle pro vnitrostátní snižování emisí v letech 2020 2021 2030 v těch oblastech eh, ekonomiky, které ještě nejsou upraveny v systému ETS, eh, e a to na základě pařížské dohody. Paní Klun stále zvažuje pozměňovací návrh a pozměňovací návrhy, ale má za to, že doposud jak pozměňovací návrhy, tak kompromisní pozměňovací návrhy jsou Eh, vcelku pozitivní a napomáhají držení, dodržení cílů z pařížské konference. Podle paní Kulně je důležité, abychom měli flexibilní, ale spravedlivý systém, ve kterém členský stát bude schopen společně s dalšími členskými státy společně snižovat emise, aniž by tím byla postižena ekonomika. Paní Klun vítá odkazy na zlepšování energetické účinnosti a podporu eh, přechodu k udržitelným modům dopravy a přechodu k, eh, k nízkouhlíkovému hospodářství. Paní Klumby ráda ten eh, význam, zdůraznila význam nezvyšování administrativní zátěže. Ráda by zdůraznila, že důležité je, podněcovat členské státy k tomu, aby spolupracovali a usilovali plnění kolektivních cílů. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou se paní Klun omlouvá, že zde dnes nemůže mezi námi být a těší se, že bude spolupracovat se zpravodaji a stínovými zpravodaji. Merci, Děkuji, paní Schmidt, velice dobře jste reprezentovala zde paní Klun. Paní Kristýn Ladon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem zdůraznila při naší první diskuzi o tomto tématu, tento text, o kterém dnes diskutujeme, je zásadní a je zaměřen na transpozici cílů pařížské dohody do evropské legislativy. Chci říci velice otevřeně, že po první schůzi stínových zpravodajů, která se odehrála včera, jsem poměrně neklidná ohledně určitých stanovisek zpravodaje. Eh, eh, Jde e, o to, abychom přešli k činům a e, realizovali závazky z COP21. Nemůžeme se radovat e, ze z dohody z Paříže a pak se snažit snižovat ambice Evropské unie v této oblasti. Za prvé nepodpořit začlení dlouhodobých cílů do roku 2040 až 50, protože to jde proti duchu pařížské dohody a navíc snižování emisí o 60 a, e, a potom 95 do roku 2050, to je, e, to je věc, která v roce 2011 e, už, už byla svažována musíme se podívat na to, jak je zapotřebí dát v tvář dohodě z Paříže, abychom plnili klimatické cíle a eh, reflektovali eh, tímto způsobem úroveň naší ambice. Chtěla bych zdůraznit, eh, že ta cesta ke snižování emisí může mít značný dopad na emisní kvóty, které budou rozdělovány členským státům. Je zásadní, abychom našli schodu proto, aby to rozdělování eh, kvót eh, eh, nepřesahlo rané emise a členské státy by tak nemusely vykonat vůbec žádné úsilí, protože by měli více emisních práv, než kolik by vytvořili emisí. Já doufám, že na dalším zasedání stínových zpravodajů se budeme více zabývat, více blížit těm cílům, tak jak byly původně stanoveny. Děkuji. A předám slovo panu Talečkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v skutku je to důležitý návrh, který leží před námi a jako takový s ním musíme zacházet. Jednak musíme respektovat to, k čemu jsme se zavázali a na straně druhé eh, musíme být seriózní a své ambice přizpůsobit i konkrétní analýze. Já ten návrh považuji za dobrý a jsem méně pesimistický po setkání stínových zpravodajů a myslím, že eh, to bylo užitečné jak z hlediska kompromisních návrhů, tak i přístup eh, zpravodajky k některým eh, výhradám. Takže nechci ehm, zacházet příliš do detailu, protože jsme se shodli, že do středy zpravodajce předložíme některé naše komentáře pro další posouzení a pak vznikne nový text k problémům, které byly tady nadneseny a které jsou nesmírně důležité. Za prvé, kompromisní návrh 5 eh, a dlouhodobou progresivitu našich ambicí nemám s tím eh, sebe menší problém. Myslím si, že text eh, jasně vypovídá o tedy lineárním postupu nad rámec 2020, ale eh, důležité je dát na papír data a čísla, ale to nelze bez hodnocení dopadu. Takže mm, žádám zpravodajku, aby pouvažovala, jak zachovat progresivitu a, a naše ambice a jak také to propojit s určitou analýzou e, já se domnívám, že v roce 2040 to už nemusí nutně být 70 nebo 80, ale nelze to seriózně předpovídat bez analýzy. E, druhý bod, to je spíše pro vyjasnění. V pozměňovacím návrhu číslo 7 jsme se se spravodajkou shodli, že dojde k úpravě znění, protože si myslím, že stávající kompromis je něčím jiným, než eh, jaký byl náš záměr. Eh, v, záměr, v zásadě tady se hovoří, že eh, cílem by mělo být tedy 5 ročních emisí a myslím, že eh, k tomu bychom měli ještě mm, pouvažovat eh, i nad dalšími výhradami. A další bod, který bych chtěl zdůraznit, to je kompromisní návrh 6 zpravodajky. Eh, tam ta tlustá část se hovoří o rozhodnutí 406 roku 2009 jako maximální limit, ale myslím, že zatím eh, spočívá fakt, že nemůžeme eh, penalizovat ty země, které už učinili nebo eh, vynaložili určité úsilí a s tím souhlasím i s pravodajkou. Ehm, to je klíčové pro mě i pro Alde. Mám ještě další komentáře, ale bylo by to asi redundantní, protože o nich jsme hovořili včera a určitě během několika dnů ehm, přijdeme s zdokonaleným textem, ale myslím, že není nutno být pesimistou, protože nejsme velmi daleko jako cílové rovinky. Děkuji. Děkuji. slovo má Bas Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych také chtěl poděkovat panu zpravodaji za eh, skvělou práci to včer, a za to včerejší setkání, kterého jsem se nemohl zúčastnit, ale slyšel jsem samozřejmě, jaké to bylo a slyšel jsem, že tam byla velmi pozitivní atmosféra, že by mělo být možné dospět ke kompromisům, i když možná eh, s tím nebudou souhlasit všechny strany, ale bez pochyby většina. A na to se těšíme. Souhlasím s Kristýnou eh, v tom, jak je tato věc zásadní. Teď tady máme dva legislativní návrhy k implementaci Paříže. Máme ETS a máme toto. A, a každý, kdo tleskal dohodě z Paříže v roce 2015, by to teď měl také implementovat e, v legislativě, protože jinak e, je to samozřejmě laciné tleskat. Evropský parlament by měl zemím ukázat, jak být seriózní s Paříží, protože my jsme něco slíbili a teď už to nepůjde tak jako dosud eh, tou obvyklou cestou. Teď eh, mm, potřebuje něco nového a lidé se musí přizpůsobit tomu novému světu po Paříži. Když se podíváme na to, o čem diskutujeme v názor, ve stanovisku Trump, tak tam je omezený počet témat. Jedna z klíčových věcí v tom návrhu je samozřejmě, jakým způsobem nakládat s flexibilitami. Flexibility flexibilita, to zní dobře, ale v podstatě to pouze členským státům nabízí určité mezery a prostor, jak toho dělat méně. A já si myslím, že tyto země, eh, jak si by snad měly být odměňovány za to, že něco dělají, ano, ale je tam velká flexibilita. Eh, a zároveň bychom se neměli dopustit té chyby, že budeme veškerý ten eh, přebytek přesouvat do dalšího období, protože tím vlastně oslabujeme ty cíle, na kterých jsme se dohodli. Musí tam být někde nějaký limit, kolik je možné toho transferovat, přesouvat. Musíme to omezit, um, těch 5 procent. A jinak bych zdůraznil, že je velice důležité poskytnout vizi toho, co se stane po roce 2030 pro investory. Když hovoříte o zemědělství, o dopravě, tak tyto odvětví potřebují vědět, co se bude dějet, dědít. Rok 2030, to je už skoro zítra, takže Tito investoři musí vědět, kterým směrem se to bude ubírat. Eh, tam by eh, se to nemělo příliš eh, pevně stanovovat pod těch 95%, ale pak je tady také diskuze o tom, co to vlastně je minus 2 stupně Celsia a co vlastně je potřeba a co je takže pokud chceme nějakou dobrou formulaci a pokud chceme eh, zajistit eh, tu budoucnost, tak potřebujeme samozřejmě posouzení dopadů, ale jinak eh, potřebujeme něco pro investory, musíme tady dospět ke kompromisu, musíme dát dlouhodobou perspektivu a zároveň bychom se neměli zcela zafixovat na určité věci. Včera jsem byl pojem, že je tady podpora pro tu aukční platformu a já se donívám, že by to opravdu bylo dobré, protože nám to dá flexibilitu pro uh, tu spolupráci těch jednotlivých zemí a uvítal bych, kdyby to tam bylo. A v tuto chvíli se již těším na kompromisy a dobré stanovisko výboru TRAN. Děkuji, pane eh, Eichhout. A nyní předávám slovo paní Kilonen. Máte, i když omlouvám se, je tady zástupce komise, což je velmi dobře. Vítám vás mezi námi a uděluji vám slovo. Máte slovo. Dokonalá výslovnost. Děkuji. Já si nemyslím, že bych se měl uh, omlouvat za to, že jsem tady. Je to velmi zajímavá diskuze od počátku. Eh, dělu, sledujeme eh, to nařízení o stílení břemene a já si myslím, že tady je důležitý kontext pařížské dohody a to, že chceme ukázat zbytku světa, uh, v politicky zajímavých časech, že alespoň 40 naplníme do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Pokud jde o sdílení přemene, sdílení úsilí, tak budeme muset ve srovnání s rokem 2005 dospět k minus 30 emisí. A někteří tady již připomněli eh, otázky, které souvisí s touto mírou ambicí. Velmi důležité je to východisko eh, a také ty pružnosti, flexibility během toho období a je tady mnoho návrhů, které vlastně to, ten výchozí rok oslabují a to eh, vede k tomu, že je nepravděpodobné, že členské státy dosáhnou těch minus 30 do roku 2030 a to nás znepokojuje. Pokud jde o flexibility, posouzení dopadů komise ukazuje, jaké jsou dopady takového jednání. To by podkopalo tu úroveň v návrhu environmentální integritu. A pokud jde o tu diskuzi o dlouhodobém horizontu, jestli bychom tam měli mít dlouhodobé cíle v této legislativě, tak bych rád připomněl také poslancům, že v pařížské dohodě je ustanovení, které se týká dlouhodobého horizontu a to, že všechny strany se v roce 2020 musí vrátit ke globálnímu vyjednávání se strategiemi pro polovinu století a uh, úkolem pařížské dohody je uh, snažit se o dosažení uh, 1,5 stupňů Celsia. A my tedy teď očekáváme zprávu od IPCC, to je důležité a ten, ta zpráva přijde v polovině 2018 a komise se dodívá, že tato zpráva by měla eh, obohatit i diskuzi v Evropské unie o tu strategii v polovině století. Proto by nám připadalo předčasné si tady stanovovat nějaké cíle, v této legislativě, pevné cíle, zejména pokud jde o to, že tady je ještě druhý aspekt, ehm, a to jsou cíle eh, pro odvětví sdílení úsilí, protože kdo ví, jestli to bude ještě vhodné i po roce 2030 mít tam eh, ty tři pilíře ETS, e, sdílení uh, úsilí a LULUCF. Možná, že se to bude muset změnit mm, do toho roku, do, mm, tak abychom tedy přihlédli k roku 2040. A poslední argument, pokud jde o administrativní břemeno, a to je opravdu znepokojivé pro Evropskou komisi, nebo věnujeme se tomu, snažíme se o lepší regulaci, snažíme se věci zjednodušovat, snižovat eh, administrativní břemeno pro členské státy a je velký počet těch návrhů kráčí hm, opačným směrem. Ať je, už je to například eh, návrh eh, ročních cyklů souladu, což vlastně není v souladu s cykly LULCF, F a zvýšilo by to administrativní přeměno pro členské státy, ale také i pokud jde o aukce, to, jak je to navrhováno v tuto chvíli, tak to vlastně asi nebude funkční. Pokud dobře vnímám návrh, tak je tady řečeno, že v roce eh, 2090 2019 by měly probíhat aukce, ale my ty alokace se dozvíme teprve v roce 2020, takže jak můžete mít aukce s něčím, co se dozvíte teprve o rok později? Um, jak, o čem se dovíte, jak bude veliké až v roce 2020, o rok později. Takže tady bude opravdu potřeba, abychom zajistili, aby to bylo praktikabilní, eh, aby to byl eh, funkční návrh. A Eh, my samozřejmě eh, jsme ochotni k další diskuzi, chceme hovořit se spravodajem, se stínovými spravodaji. Jsme vám k dispozici. Děkuji. Merci à vous. Děkuji vám. A na závěr promluví paní Kilonen, naše zpravodajka. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset. Děkuji vám srdečně paní předsedkyně, a děkuji všem stínovým zpravodajům i komisi za připomínky, komentáře. Já si to vykládám tak, že musíme vytvořit flexibilní, otevřený a dostatečně přísný systém, který poskytne členským státům usměrnění, ale bez přílišné administrativní zátěže, a bude brát určité okolnosti v potaz. To je nyní naše hlavní úloha, ale e, jsem si jistá, že e, stanovisko dotáhneme do konce zdárně, tak abychom 23. března mohli nejpozději o něm hlasovat. A e, jsem si jistá, že budeme muset uplatnit jak cukr, tak i byč, tak aby se připojili všechny členské státy.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 Odnáším si z diskuse i to, že bychom neměli trestat ty členské státy, které už eh, usilovali o něco, ale ani bychom neměli odměňovat eh, ty státy, eh, které vyčkávali a přešlapovali na místě a čekali, že mm, práci za ně udělá někdo jiný. Takže měli bychom pracovat dále v smířlivé atmosféře se stínovými zpravodaji, abychom vytvořili dobré stanovisko výboru TRAN. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Budeme pokračovat dál v naší práci. Přejdeme k výměně názorů s koordinátory pro TENT. Máme to štěstí, že mezi námi jsou Tři koordinátoři, dobrý den. Vítejte u nás na zasedání výboru. Každoročně takto si vyměňujeme názory o situaci. Děkujeme pán, pán pane Vojčechovsky, pane Bringshorste a pane Groši, že jste mezi nás přišli. Jedná se tedy o výroční výměnu názorů a jako výbor TRAN se zabýváme pokrokem. E, k němuž došlo ve všech devíti koridorech e, sítí TENT. Chceme se zabývat také průřezovými politikami, které se týkají TENT a dopravou jako takovou, například otázkou um, nízkouhlíkové dopravy, a nebo spoluprací s sousedními státy. Takže všemi těmito tématy se chceme zabývat budeme mít celkem čtyři diskuze s jedenácti koordinátory a ty se odehrají v následujících měsících. Máme takto připravený program. My vám děkujeme, že jste přijali pozvání na toto první zasedání. Budeme se konkrétně zabývat vašimi konkrétními koridory a spolupráci s třetími zeměmi a odblokování přeshraničních problémů. Velice bedlivě si vás vyslechneme, pánové. A také se těšíme na eh, diskuzi. Dáme vám slovo nyní na maximálně 30 eh, minut, to znamená, že každý z vás bude mít maximálně 10 minut. A <clears throat> s kolegy bychom následně chtěli mít eh, diskuzi. Slovo má tady stálý zpravodaj k sítím TENT také. Ale začneme panem Vojčechovským. Začnete vy? Dobře. Deset minut, prosím. Merci beaucoup. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu hovořit anglicky. Zde eh, vidíte prezentaci, a tato prezentace se vztahuje eh, k jednomu z tematických dokumentů. My jako koordinátoři jsme sepsali tyto dokumenty, je to naše zodpovědnost a všechny tyto tematické dokumenty byly předloženy v Rotterdamu na dnech TNT. Jedná se tady o rozšířenou spolupráci s třetími státy a o odblokování přeshraničních problémů. Proč? Eh, podíváme-li se na politiku TNT, eh, napadne nás a musí nás napadnout, jak se bude spolupracovat mezinárodně. Protože eh, k takovým mm, potížím nebo k zablokování dochází právě na hranicích. Máme tedy tyto dokumenty, ale především bychom chtěli hovořit o diskuzi diskuzi o tématech, která by nás vedla dál. Už máme druhý pracovní plán, samozřejmě my se děláme již dopředu toho třetího pracovního plánu. Tyto tematické dokumenty jsou, se stojí k logistice, k dopravnímu systému, k posilování nové technologie a inovací, další je efektivita nebo účinnost a poslední rozšíření spolupráce s třetími státy. Také máme integrování eh, městských uzlů. A eh, zde budu tedy dále spolupracovat a uslyšíte tato slova také od kolegů Brinkhorsta a Groše. <clears throat> Nebudeme diskutovat jen o třetích zemích, začneme přímo našimi sousedy, ale eh, vztahuje se to i k sousedům našich sousedů, protože eh, máme takovou vizu, vizi jedné eh, cesty jednoho směru. Například ta severní cesta, to by byla Arktida a to je fascinující skutečně si toto představit a takto si sousedy a sousedy sousedů um, ukázat na mapě. Tyto eh, dokumenty byly nejen tedy námi sepsány, ale byly také prodiskutovány eh, s SVČ a také z DG Move a byly prezentovány na dnech TNT v Rotterdamu. Pokud se podíváte na hlavní partnery, které máme, Eh, nám šlo o hodnoty EU, eh, o uskupení eh, zemí kandidátských a sousedních zemích, západní partnerství, tedy Turecko, východní partnerství Středomoří a sousedí, sousedů. to jsme to rozdělili. <clears throat> Máme tedy prodloužení sítí TNT eh, k sousedům a za tyto sousedy. Jak můžeme ale podpořit tento koridorový eh, přístup eh, k dopravě? To je věc, která se netýká jen Evropy, ale i tedy dopravy mimo Evropu, například kolegové z Brazílie se velice zajímali o to, jak to chceme implementovat, protože v podstatě všude na světě se řeší podobné problémy. Co se týče obsahu, do, došli jsme eh, k dohodě se západním Balkánem, byl přijat akt přinesené pravomoci a Připravuje se akt přinesené pravomoci ohledně východního partnerství a už se o tom hovořilo také na těch dnech TNT v Rotterdamu. Jedno téma, o kterém jsem eh, hovořil, tak to je dlouhodobá vize, jak se tedy k celé věci postavíme. Eh, jedno pásmo, jedna silnice. To je naše myšlenka. Podívejme se na směr EU a Čína. Eh, tam diskutujeme například o veřejných zakázkách, o technických záležitostech, o ochraně životního prostředí. Eh, je to tedy ambiciozní plán propojení Evropy s Čínou. Toto je vize, čínská vize, několika různých cest vedoucí do Evropy. Nová hedvábná stezka například, která by se vstala eh, ke spolupráci 60 či 65 státy. A pak tu jsou různé výzvy, které se týkají různých těchto směrů a eh, plánů. Jedná se totiž o oblasti, kde je zapotřebí dosáhnout eh, kompromisu například u evropských standardů, jako je bezpečnost. Doposud můžeme říct, že rozměry toho propojení Evropy s Čínou, nebo spíše Číny s Evropou, protože je to poměrně eh, nevyvážené. Možná za 10-20 let eh, bychom mohli dosáhnout 2%. Eh, vidíme, že některé druhy zboží by takto mohly být transportovány mezi Evropou a Čínou po silnici, Jdeme eh, tomu za 20 dní. Zatímco nyní je to 45 dní. Eh, jsou tu různé technické eh, problémy, které zapotřebí vyřešit, prodiskutovat, například jak investovat a zaměřit se zejména na ty eh, měkké eh, infrastrukturní záležitosti. Samozřejmě se musíme zabývat i otázkou transitních zemí. Některé nemusí být úplně spokojené s takovýmito investicemi, protože eh, tu nejde jen o propojení mezi Čínou a Evropou, ale i v rámci Evropy musíme uvažovat o dalších aspektech. A e, u nás tedy e, musíme diskutovat také o kompromisech, které se týkají standardů. Zabýváme se internalizací e, toků, například v nákladní dopravě a na mapě toto máme již znázorněno. Zabýváme se také přínosem možných vývojů a Musíme tedy hodnotit za tímto účelem standardy, eh, mm, eh, tu touhu po investicích, eh, finanční vyváženost. Číňané totiž chtějí více investovat do rozvoje. A my máme některé kolektivní platformy na obou stranách. Na jedné straně někdo by chtěl zvenčí, například Čína investovat do Evropy a Evropa v Číně ale je tu určitá nevyváženost eh, této touhy po investicích, takže to je pro zatím všechno. Děkuji. No, děkuji za tuto eh, první prezentaci a nyní má slovo pan Brinkhorst a, a tam jde o středomorské koridory. Máte slovo. Děkuji, eh, vážená paní předsedkyně. Chtěl bych několika slovy pohovořit o druhé části naší diskuze, kde jde o odstraňování přeshraničních problémů. A možná bych eh, začal posledním a nedávným pokrokem, pokud jde o koridor, za který já jsem zodpovědný, a to je středomořský koridor. Jak víte, tak eh, klíčové sekce tohoto koridoru je um, Eh, spojení mezi Lyonem a Tyranou a tady jde o středovýchodní Evropu, která má být napojena na eh, tedy eh, západní Evropu a Dále tady je španělsko-francouzské propojení mezi Perpignanem a dalším městem a další řešení bylo nalezeno mezi východní Itálií, tedy mezi Slovinskem a Itálií a potom vlastně by to pokračovalo později i do Chorvatska. A jinak eh, velmi rád eh, jsem, eh, že jsme tady dokázali určitý průlom. Francouzský parlament minulý měsíc odhlasoval bilaterální dohodu mezi o, o trase mezi Lyonem a Tyranou. Bylo to ratifikováno a Itálie to už, a Turínem, pardon, ale Itálie to už udělala dříve a to je opravdu velký úspěch. Evropský parlament, francouzský a italský parlament tedy se k tomu vyjádřili. Tady hovoříme o 57 kilometrech mezi Eh, Suza v Itálii a dalším francouzským eh, městem. A eh, Tady vlastně jde o vlakové spojení na jihu Alp a je tady dohoda mezi oběma parlamenty, která znamená, že obě dvě strany dali zelenou pro zahájení definitivní práce na tomto tunelu mezi Lyonem a Turínem. A takže ta práce může eh, být zahájena a eh, tady byl dohodnut eh, harmonogram podle dohody a, tady bude taková skupina, která se bude setkávat čtyřikrát ročně, tak abychom tam konkrétně o tom mohli jednat a posunout se vpřed. A já jsem velmi potěšen, že díky tomuto jednání, díky parlamentu už máme tedy eh, tuto dohodu. Možná si pamatujete, eh, že pokud jde o problémy vysokorychlostní trasy mezi Perpignanem eh, a španělským městem byly vyřešeny, Španělsko a Francie se dohodly na nových podmínkách, dříve tam byla koncesionářská společnost a teď je tam nová entita a teď tedy je tam přímé zapojení a myslím si, že teď jsme dosáhli velmi dobrého základu, pokud jde o operativní a technické záležitosti, tak aby toto přeshraniční spojení, plně fungovalo v dalších třech letech. Já e, v březnu navštívím novou španělskou vládu v Madridu a budeme diskutovat právě o této věci s novým ministrem pro dopravu. A dále e, další spojení mezi Itálií a Slovenskem. Eh, obě země se rozhodly, eh, že tady vlastně eh, zmodernizují tuto trasu a ukazovalo se, že tady dobrá kapacita pro tedy tu modernizaci a závěrem bych řekl několik slov obecně. Myslím si, že to, čeho jsme dosáhli v těchto třech případech, je výsledek, což je to je vlastně výsledek eh, té dobré eh, spolupráce. Eh, pokud jde o průmyslové struktury, tak železnice jsou většinou velmi zaměřeny na jednu zemi, že vlastně je to rozděleno mm, a vlastně Teď my tam máme určitý orgán v regionu, který se právě zabývá specificky přeshraničními projekty a snaží se zajistit konektivitu. A e, komise a evropští koordinátoři se do toho zapojili a to bylo velice přínosné. E, v těch e, třech případech se ukázalo, že je to velmi dobrá spolupráce a velmi přínosná. Pokud jde o přeshraniční eh, sekce, tak je jasné, že teď máme lepší obrázek toho celého koridoru. V posledních dvou letech za pomoci konzultačního týmu jsme tam eh, redefinovali charakteristiky eh, té trasy a máme tam teď jasný obrázek o těch kritických věcech, Tady je důležitá interoperabilita, intermodalita a Eh, kapacita. Máme tam seznam projektů pro všechny eh, tyto projekty, asi 407 projektů a eh, je to v nákladech asi 100 miliard euro. Takže teď nadchází opravdu důležitá fáze a závěrem bych řekl, že jsme identifikovali nedostatky a teď musíme urychlit implementaci a to také bude velmi záviset na podpoře Evropského parlamentu, protože to je hlavní rozpočtový orgán, který nám může velmi pomoci. Musíme eh, nalézt eh, ta opatření, která nám přinesou rychlý přínos, musíme se snažit protlačit ty projekty, které jsou velmi důležité pro rozvoj koridoru. A závěrem, eh, spolufinancování Evropské unie je naprosto klíčové. Kdyby nebylo zaplaceno 40 na tyto koridory, tak by asi Francie ani Itálie nakonec nesouhlasili e, s těmi investicemi. Také jsme v pravidelném kontaktu s Evropskou investiční bankou a s nástrojem pro propojení Evropy. Doufáme, že tady budou další nástroje. Děkuji a myslím, že ten obrázek, který já jsem vám tady mohl dát, je opravdu pozitivní. Voilà, monsieur. Groš. Děkuji, předám slovo panu Grošovi, který bude hovořit eh, za eh, o koridoru, který se týká východního středomoří. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to eh, dnes učiním v Němčině abychom změnili eh, jazykový režim. Takže Orient East Met koridor 6000 eh, kilometrů. Na první pohled musím si posunout eh, slajdy. Devět členských zemí ale jestliže se podíváte na ten celkový obrázek, tak si lze všimnout, že tady jsou velké rozdíly mezi eh, zeměmi soudržnosti a eh, nečlenskými zeměmi soudržnosti. My jsme již u druhého plánu, to znamená, že máme přesný obrázek a chtěl bych se soustředit na dva, eh, jak si stojíme s říční dopravou a železniční dopravou, to je důležité pro koridor a v podkladech naleznete také zajímavé mapky, které obráží současný stav a to bylo vypracováno ve spolupráci s členskými státy. Jednak pokud jde o dráhu, eh, elektrifikace eh, železnice je velmi pokročila a signalizace, měřící systémy RT a tak dále vyžadují ještě velké investice, ale už i z hlediska barvy vidíme velké rozdíly mezi severem a jihem. Největší větší potřeba přetrvává v jižní části, tam je nutno ještě více investovat, zejména pokud jde o délku z vlakových souprav a e, využitelnost železnice. Druhý faktor je potom e, říční nebo vnitrozemská doprava, to je také určitá starost pro e, koridor, protože se jedná o labé do značné míry, která, která je vlastně přeshraniční řekou mezi Německem a Českem, ale jak eh, také vidíte, bez ohledu na ten kanál, využití Labe přináší sebou větší problémy eh, a proto mm, jsou zde určité starosti. Eh, ještě bych chtěl poukázat na to, že jsme kladli velký důraz, my i komise, na první i druhé výběrové řízení měli pro koridor to znamená objem ve výši 1,2 miliard eur. A když se podíváte na to rozdělení, Vidíte-li to rozdělení, v rámci první výzvy a druhé výzvy programu, tak vidíme eh, jasně, že ty předem stanovené priority, které bohužel nevždy jsou shodné s prioritami zemí, byly do značné míry respektovány. Takže v první výzvě z roku 2014 99% eh, financí proudilo do eh, dráhy, do železnice a potom v druhé výzvě od roku 2015 eh, 86% putovalo do železniční dopravy. Tím chci zdůraznit, že v neustálém dialogu se zeměmi se snažíme o plnění těch priorit, k nimž jsme se zavázali a také podpořit multimediální charakter eh, koridoru. To jsme se snažili respektovat i v rámci těch eh, výzev k výběrovému řízení a zadání i se spolupráci s manažery eh, infrastruktury to nejdůležitější na tomto koridoru je multimediální charakter, multimodální charakter a také um, slučitelnost s prostředím, se životním prostředím. Na určitých úsecích máme určitý problém v tom, eh, že eh, místní zákonodárci nevždy eh, byli obeznámeni s platnou legislativou. Nyní máme co dočinění i s čínskými investicemi a starostí není to, že se jedná o čínské peníze, ale že zítra možná budeme mít nové standardy. A pokud se snažíme s naší legislativou sjednotit standardy na koridoru spolu se země zeměmi, tak by bylo škoda, kdyby nový eh, finančník, dárce finančních prostředků přišel s dalšími standardy. To, že říční plavba je velmi choulostivé téma, stejně tak jako eh, železnice, nikdo nechce mít více dopravy na silnicích, ale mnozí mají i problém s tím, že když dojde k rozvoji říční dopravy a železniční dopravy, tak to také nebude zcela bez problémů. Mám tady proto dvě těžiska práce. Jednak celková koncepce LABE, eh, o tom se debatovalo v Německu a v roce 2017 to dospělo k velmi eh, zajímavému závěru v první fázi, totiž k závěru mezi politickými představiteli na spolkové úrovni i na zemské úrovně, úrovni těch zemí, kudy LABE protéká a také byli zapojeni představitelé církve a ekologických organizací a vytvořili společnou koncepci která zajišťuje stabilitu i jistotu plánování do budoucnosti. A to, myslím, je velmi důležité. Nebude to říční cesta jako Rýn, to nejde. A my chceme také přírodu a hospodářství co nejlépe sladit. Hovoříme o hloubce 1,40. Víme, že se tam u koridoru požadují až 2,40 metry. Nyní jde o to, co je proveditelné ale e, zcela se zříci říční dopravy na tom koridoru by byla škoda. Uvedu příklad. Jestliže máte obyčejnou kontejnerovou loď e, na řece, tak to asi nahrazuje 200 kamionů na silnici, takže tuto alternativu si musíme zpřítomnit. A druhá výzva to je železnice, nejenom z hlediska infrastruktury, ale i ve své funkčnosti. To, o čem jsme se zeměmi diskutovali, je následující. Považuji za absurdní eh, investovat miliardy do zefektivnění eh, eh, železnice a na straně druhé ztrácíme na hranicích až 10 hodin a e, proto jsme svedli dohromady e, země, ptali, zeptali jsme se, souhlasíte e, s ministerství a s právou, abychom ustavili pracovní skupinu, která bude analyzovat problémy, a přijde s řešením. Já jsem překvap, přesvědčen, že do dvou let budeme moci čekací dobu na některých hraničních přechodech snížit z 10 hodin na 2 hodiny. Eh, chce to pouze mm, eh, jednat eh, rozumně a mít vzájemnou důvěru, zejména důvěru v postupy týkající se kontroly cestujících, ale i materiálu, nákladu podkladech, které vám dám k dispozici, uvidíte i program seřazen do osmi velkých kapitol. My se nyní e, setkáme s e, odborným koridorem 7 ve Vídni, příštích měsících a provedeme tam první analýzu těchto aspektů. Jsme přesvědčeni, že bude-li eh, dobrá vůle, a jsem si jist, že bude u všech zemích, eh, takže eh, skutečně dospějeme k těm quick wins, k těm rychlým přínosům i bez ehm, přílišně, příliš vysokých investic. A pak ještě jedna poznámka. Experiment na našem koridoru je následující. U první a druhé výzvy nebo žádosti o projekty jsme vyčerpali téměř všechny peníze. Jestliže budeme mít 40% přímých subvencí, pardon, nebudeme mít 40% přímých subvencí, zejména na železnici a nebudeme se více soustředit na uh, Eh, malé projekty. Já mám eh, tady eh, připraveno asi 360 drobných projektů, takže pokud se nebudeme silněji soustředit na tyto dva aspekty, tak se nepohneme dál. Stručně řečeno, potřebujeme praktický postup na koridoru jako takovém a potřebujeme i spolufinancování ve výši 40 eh, Bez toho eh, ty projekty nezvládneme. Potřebujeme tedy CEF 2 jinak eh, nedosáhneme cílu koridoru do roku 2030 ani z 80 pokud nezískáme přímé financování i pro příští období a doufám tedy v dobrý dialog mezi parlamentem a komisí a také sázím na přesvědčovací schopnost rady. Děkuji vám za pozornost. Uh, yes, uh, okay. Uh, my Můj koridor je tím, eh, který nejvíce využívá na možná i nejzralejší v Evropě. Patří to k jedné z nejvíce rozvinutých oblastí Evropě eh, a proto tu řešíme možná trochu jiné eh, problémy, které jsou zásadní. Jedná se o hustotu, Například chceme separovat um, osobní přepravu od nákladní, tak abychom mohli navýšit kapacitu a zjistili, kde jsou slabá místa a mohli je napravit. Potom tu jsou otázky životního prostředí, emise CO2, ale i dalších. Například eh, provoz na Rýnu eh, v létě a také eh, otázka hluku bývá mm, na překážku. Například v údolí Rýna. Co se týče vnitrozemských vodních cest, důležité prvky jsou ty, které vidíte vyznačené červeně. Ta část mezi Koblencem a Infencem, kde se neplní to, ten požadavek 2,5 metru. A bylo by zapotřebí velikých investic, protože tam je eh, velice tvrdé říční koryto, abychom se tohoto problému zbavili. Takže tu jsou určitá slabá místa. Nejsou tam tedy vyslovené překážky, ale slabá místa, jako jsou přechody hraniční, Oberhausen například, to je eh, sekce, která po delší dobu několik let už stojí. Pak je tu otázka opozice místních obyvatel. Dochází tedy k určitému spožďování. Ale měli bychom tu první část, jak, jako to hovořil pan Pípr, on tam byl v Oberhausen, tak bychom měli začít tu první část v roce 2000. 17. Další velké investice jsou velice zapotřebí pro ty dvě, eh, <clears throat> dvě cesty, to je u Bazileje, investice do železnic a přechodu železničních mezi Švýcarskem a Itálií. V této oblasti by prospěl eh, rozvoj, protože se jedná o eh, přechod který je budován ze strany Švýcarska. E, tunel tam je budován a je to nejhlubší, nejdelší tunel 57. Gotharský tunel byl otevřen v červnu a už je v provozu. Do roku 2025 očekáváme, že to bude více projektů, takových 70 projektů. Většina z nich, zhruba 80 by se vztahovala k více než jednomu státu, což znamená, že by se jednalo skutečně o přeshraniční um, projekty. Takže tam budou akteři z různých států. Eh, Rybelský koridor Mm, mm, zabývali jsme se otázkou přístavů a plavby po Rýně. Spolupráce tedy je velice e, potřebná u přezraničních e, otázek a řešení přezraničních problémů. V roce 2016 největším úspěchem e, bylo, mohu říci, Švýcarsko, protože skončili práci včas podle rozpočtu. Je to mm, druhý největší tunel třetí se bude bodovat také a umožňuje nám zkrátit dobu na 30 minut pro pasažéry cestou do Milána a e, do roku 2020 to bude e, o hodinu kratší e, doba přepravy pro pasažéry. Otevření první části je tedy v Oberhausen, to je věc první, mm, už z 1. ledna. A dalších přechodů například u Bazileje, což je tedy návaznost na dané tunely. Jak už se kolegové zmínili, potřebujeme rychlé přínosy z finančního pohledu. Krátkodobě bychom chtěli dosáhnout hlubšího plnění, například pro vlaky, které jsou 740 metrové, eh, tak eh, abychom je mohli používat pro nákladní přepravu, protože zatím je to problém. Když rozdělujeme eh, osobní a nákladní přepravu, nemůžeme využívat Eh, těch možností, které zde jsou pro přepravu. A proto musíme uvažovat i o tom, eh, co je eh, vedlejší kolejí, kterou by se dala používat. Například směrem do Bazile. A tam, kde máte koridor, kudy projíždí 10 nebo 50 vlaků denně, a pak máte koridor, který projíždí 250 vlaků. Je to něco jiného. Proto musíme řešit otázku hluku. Nejedná se jen o hlukové bariéry, ale například i o změnu vybavení vagónů, jejich e, adaptaci. A to je samozřejmě diskuze pro mnoho různých e, e, aktérů, kteří musí přemýšlet, jak to vyřešit. Chtěl bych zdůraznit také to, že se jedná o interoperabilitu, implementace z roku 2012 eh, má ještě spoždění. Eh, My se musíme zaměřovat také na udržitelnost a nízké emise. Takže těch eh, problémů je hodně. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji vám. za eh, prezentaci všech tří koordinátorů u dopravní síti TNT. Slovo budou mít naše dva stálí zpravodajové, pan Markus Píper a, a potom pan Ertuk, prosím. Ja, ganz herzlichen Dank, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl také eh, poděkovat koordinátorům a komisi eh, za velmi cenou práci, kterou jako vyslanci našich regionů činí. Já jsem eh, tady eh, se setkala s paní Trautmann, s panem Vojčechovským a eh, společně jsme vyvíjeli tlak na spolkové země, na jejich vlády, pokud jde o určité projekty, které nebyly příliš oceňovány v Berlíně a v Düsseldorfu. A tato práce těchto koordinátorů, jakožto politických vyslanců Evropy, funguje. A důležitý je také tisk, kde je přidaná evropská hodnota zřejmá a já za to velmi děkuji. Mám dvě otázky. Nejprve na pana Matěje Groša, Groše a jeho působnost. Já jsem byl několikrát ve východní Makedonii a v Řecku, Bulharsko a Turs, Turecko. tento region to vlastně by bylo eh, dobře, eh, vlastně dobrým předmětem investic, je tam eh, dálnice, ale aby tento region eh, se stal takovou důležitou rozvinutou osou, tak by byly investice do různých opuštěných přístavů, které jsou zanášeny, ale které by geostrategicky mohly sehrávat důležitou úlohu. A potom také železnice a vše, co se týká multimodality, ale bylo by potřeba na tom předem zapracovat a poskytnout prostředky. Já se obávám, že tam nejsou peníze na to. A myslím si, že EFSI nám také nepomůže, protože soukromí investoři se od takové projekty příliš nezajímají. Takže můj první dotaz, jaké perspektivy si myslíte by bylo možné v tomto regionu vytvořit, a dále Evropská investiční banka, k tomu se z toho má další otázka, to se možná uh, táží všech tří koordinátorů. Jaký je váš dojem? Eh, jak to vypadá v investiční bance s tím rozhodováním? Eh, znají naše podněty, že je opravdu důležité ekonomicky rozvíjet tyto osy? že to je důležité pro regionální rozvoj, abychom eh, snaží se tam opravdu pomáhat nebo vnímají pouze eh, své zisky. A jaká je vůbec šance, že bychom spojili programy investiční banky s CEF? To by byla taková možná nová myšlenka, že bychom ty věci mohli vnímat jako spojené věci a že by to díky tomu bylo pro soukromé investory zajímavější. Mně tady chybí trochu rozvoj v oblasti dopravy, z hlediska investic, tam je, to, tam je potřeba vnímat tu ekonomickou eh, naléhavost těchto věcí. Zajímal by mě váš názor. Děkuji, slovo má pan Ertuk. Eh, Pan, ale nejprve pan Wilman de Kamp za koordinátor, za, pardon, vedle ne. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že Vždy, když u nás vystoupí koordinátoři TNT, tak eh, mě to doslova nabíjí, protože my tady máme samozřejmě určité problémy a přitom je eh, je, je ve hře budoucnost Evropské unie. Máme tady problémy eh, s žadateli o azyl, potom nacionalismus a nakonec k nám přijdou tito tři koordinátoři a přesvědčí nás o tom, že velko, že to jsou velkolepé projekty, já s vámi v tom souhlasím a navzdory tomu, že se objevuje eh, nacionalismus, tak eh, přesto spolupráce pokračuje mezi sousedy a to je velká geopolitická výzva eh, sousedé sousedů. Možná, že mimo Evropský parlament to není tak vnímáno, ale tady jde opravdu o geopolitický vývoj, který není bohužel dostatečně znám. Kdo by si před čtyřmi lety myslel, že koridory TNT mohou být spojením a v duchu jeden svět, eh, jedna trasa, jedna cesta takže eh, tady opravdu vznikají nové vztahy a možná si člověk až říká, jestli to není příliš pěkné na to, aby to mohla být pravda. Vyčkejme tedy. Kdo z vás je zodpovědný za Ukrajinu? Tam eh, existuje asociační dohoda a já vím, že na Ukrajině je obrovská potřeba připojit se k těmto koridorům TNT. Multimodální eh, aspekt v Evropské unii, ano, to je důležité, ale i mimo EU, já si myslím, že silniční eh, doprava je vystvihována a že velmi často eh, se vše zaměřuje na kamiony, nákladní vozidla. Já si myslím, že je potřeba podpořit i jiné aspekty. Brzy eh, tady bude eh, Rail Baltica. A jak to vypadá s rozvorem? Eh, máme koridory TMT, Rail Baltica a samozřejmě také problém tedy s šíří kolejí. A někdy jsou tady zastaralé poměry především eh, to bránit tedy potom přeshraniční eh, mu spojení. Tak dále čínské investice eh, do koridoru TNT, až budeme mít One Belt, One Road a až to spojíme s naším vlastním koridorem TNT, tak já vlastně v zásadě nemám nic proti čínským investicím, ale chtěl bych mít pod kontrolou to, co se s tím bude dít. A čínská vláda, zejména ve středo- a východu evropských zemích, velmi intenzivně investuje. A já si kladu otázku, jestli eh, je to ještě demokraticky eh, zodpovědné. Pokud jde o eh, uprchlické obrovský problém a problém azylantů, o tom jste nehovořil, ale ty problémy tady hrají svou roli a existují Makedonie a mm, eh, region západního Balkánu, eh, tak eh, tam je to důležitý problém. A co to znamená pro vaše programy? Potom mám ještě dvě další otázky, jednu pro pana Brinkhorsta. Zajímalo by mě, kde váš koridor končí. Podle toho, co jsme viděli, prochází Maďarském a kde potom končí ten jeden koridor a potom eh, se obracím na koordinátora s obtížným polským jménem. Zajímá mě vaše zkušenost eh, se Švýcarskem. My jsme byli eh, u tunelu Brenner Pass a tam jsme slyšeli, že spojení na Korharský tunel tady chybí. A můj dotaz tedy zní, co můžeme eh, se z toho naučit. Jak to vypadá s propojením eh, k Brenner Pass a eh, k, k tomuto průsmyku a vy však vy víte, co mám na mysli. V severní Itálii tam to propojení zkrátka nefunguje. Potom pan Groš, Turecko. Vztahy s Tureckem jsou napjaté. Vy se zabýváte zeměmi Balkánu, ale eh, mně se zdálo, že pokud jde o vysokorychlostní eh, silniční eh, spojení, tak by něco takového mělo existovat i směrem k Turecku. A měly by tam být nějaké investice. Děkuji, pane Van den a slovo má pan Telička. Uh, děkuji paní předsedkyně a děkuji také pánům koordinátorům za eh, prezentace. To, co jsem zcela nepochopil, byla ta první část Chápu, že nemůžete zracionalizovat množství dokumentů do jednoduchých eh, několika bodů. Byl jsem, byl jsem trochu v rozpacích eh, ohledně eh, tedy záměru té prvotní informace. Jsem rád, že hledíme vlastně 30, 40, 50 let dopředu a že pak budeme mít méně problémů, ale myslím si, že ty problémy, které můžeme vypíchnout eh, z toho komplexního balíčku eh, těch jen několik a to klíčové je právě eh, propojitelnost eh, mezi naším systémem a tím východním. Hovořím o rozchodech, jak přesně eh, to uchopit. Mám na mysli ty hraniční přechody mezi Evropskou unii a východem. Myslím, že hovoříme tady o 6-7 eh, bodech, kudy protéká většina dopravy které eh, možná jsou nyní méně využívané, ale mají určitý potenciál. Možná pan Vojčechovský k tomu eh, něco řekne. Za druhé, mám pocit, nejenom z těchto prezentací, že vnitrozemské eh, vodní cesty jsou stále takovým sirotkem. Sice e, to bylo e, zahrnuto do multimodálního konceptu TNT, ale e, je obtížné to přesně vyhmátnout, kde to přesně leží. Rýn a pak další řeky jsou trochu problematické. Pan Groš má na starosti tu cestu, která prochází Českou republikou a já oceňuji právě tu vaši poznámku o úzkém profilu mezi Českou republikou a Německem, což je jednak na železnici a jednak i na vodní cestě. My jsme tam měli misi výboru eh, dopravy a eh, nebyl jsem velmi nadšen tím, co jsme tam eh, slyšeli na argumentech. Byly tam i nevládní organizace a mm, měl jsem dojem, že ty argumenty byly velmi povrchní, ale máme tam jednoznačně určité zájmy a problémy. Je to koridor, který má velký potenciál, ale i je tam spousta úzkých profilů. I jistě není to v rukou koordinátorů to vyřešit, ale bylo by dobře nás informovat, jak se věci mění a eh, hýbou a jak spolupracovat eh, s DG Envy a DG Move. Já vím, že mnoho problémů je i na české straně a bylo by škoda tady promrhat nabízející se potenciál. Třetí otázka asi na všechny koordinátory o, z, možná je to předčasné z hlediska postupu prací, ale jak se nám daří harmonizovat e, tyto práce s národními projekty, nejenom z hlediska intermodality, ale e, lo, mám na mysli logistická centra, to znamená také soukromý kapitál a také e, prostředky pocházející ze strukturálních fondů. Myslím, že jestliže skutečně chceme naložit náklad na koleje, tak potřebujeme mít tento soulad. A když to sladíme, tak skutečně na kolejích na železnici bude mnohem více nákladu. A další bod, který bych chtěl na dnes na adresu pana Brinkolce, vy jste se zmínil o úzkých profilech eh, v závěru své eh, prezentace, že se na to chcete zaměřit. Můžete nám naznačit, jak, jak k tomu chcete přistupovat a také jste řekl, že jste se rozhodl upgradeovat stávající eh, spojení mezi Itálií a Slovinskem místo výstavby nové. Vím, že eh, z hlediska Rail Baltica by mělo smysl nezvyšovat objem, ale můžete nám naznačit eh, časový harmonogram a náklady, jaké objemy, s jakými objemy tady počítáte? pokud jde eh, o to upgradeované spojení. Já vám všem přeji hodně zdaru, hodně štěstí. Myslím, že z toho může vzejít něco skutečně jedinečného v rámci politiky EU. Je to reálná politika a eh, ten nelze odpojit od eh, komplexní sítě a od dalších projektů a prací. Problémem ale je ta dlouhá dodací lhůta a proto eh, si eh, velmi vážím eh, těch vašich rychlých cílů, jichž chcete dosáhnout. Takže také bych chtěl vědět, kde vám může, v čem vám může Evropský parlament pomoci. Už jsme z toho něco vyrozuměli, ale možná, že byste to mohli ještě prohloubit. Děkuji. Děkuji vám, pane Teličko. Drachežince, děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení koordinátoři, mám na vás eh, dva dotazy. První otázka se týká pařížské dohody a klimatických cílů. Jak se tyto postupy eh, anebo eh, způsob práce změní a jak vy změníte tyto způsoby práce na základě pařížské dohody, například co se týče financování notlivých modů, modality. Za druhé, to je téma, které už bylo zmíněno, a to je téma Ukrajiny. Máme eh, zajímavý nedávný feedback od občanů, Týká se to eh, silnice 105, která eh, vede na eh, sever u Jedná se tedy o cestu vedoucí z Norska do, na, do Jalty vlakem. Kolik evropských prostředků bylo vynaloženo na stavbu silnice 105? Eh, jaký to má eh, dopad je na tamní eh, občany? Může tam říct něco více o souvislostech s krizí na Ukrajině? Je zapotřebí zmiňovat také geopolitický kontext a musíme se zabývat dopadem našeho financování na jiné státy. Děkuji, pan Kramer. Pan Thank you. Uh, thank you, Děkuji vám, vážení koordinátorové. Mám několik dotazů. Zajímalo by mě, jak koordinátoři spolupracují na propojení eh, koridorů tam, kde se mm, protínají. A můžete nám za druhé dát nějaké konkrétní příklady eh, spolufinancování u těch přeshraničních sektorů? A Potom za třetí, jak eh, podporujete přístupnost těchto koridorů z měst a, a podobně. A jak, jak jsou do toho začleněny noční vlaky? La parole est désormais, merci. La parole est... Eh, nyní má slovo paní Arnotu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, koordinátorům za prezentaci a mám několik eh, jednoduchých otázek. Možná, že eh, já jsem přišla pozdě, takže možná, že už jste na to odpovídali, ale měla jsem jenom schůzi. Nechci se pouštět do podrobností projektu, ale máte jistotu, že prostředky pro třetí země poskytované v rámci politiky TENTE jsou správně vynakládány. Půjčky, které poskytuje Evropská investiční banka, eh, do toho také vstupují. Znáte částky evropských financí, financování eh, v třetích zemích do dopravní politiky. Na, základě, na jakém základě, na jakých kritériích hodnotíte riziko korupce v třetích zemích, protože se hovoří o zemích, Eh, které jsou eh, velmi známé korupcí, jako je Albánie, Kosovo, Ukrajina, a to jsem uvedla jen několik příkladů. Víme také, že Čína eh, investuje do železničních nebo dopravních infrastruktur ve střední a východní Evropě. Je tam formát 16 plus 1 a Mm, jaké jsou tam na to kladeny požadavky? Eh, je tady určité znepokojení a mě by zajímalo, jaký je, eh, jaká je tady spolupráce mezi Čínou a komisí v této oblasti. Potom další věc, eh, která mě trápí a já bych chtěla využít, eh, že jste tady, pane Brinkhorst, protože vy jste zodpovědní za středomorský koridor a já si myslím, že už jste o tom hovořil, ale přesto mám k tomu několik otázek, protože tady eh, jde o to spojení mezi Lyonem a Turínem a to je eh, kontroverzní věc, Týká se to obě části Alp, jde o určité střety zájmu, které to zatěžují je tam asi 15% eh, částka eh, do období 2020 byla vynaložena, ačkoliv nebylo potvrzeno, že je opravdu nezbytná a užitečná. Eh, jsou tam určité absurdní věci, ehm, například zelení hlasovali pro, ale dobře, ehm, když se tak rozhodli ehm, Daňoví poplatníci od vás očekávají vysvětlení, pokud jde o toto plítvání penězi. Nemyslím si, že bych vám musela připomínat eh, eh, přísnou kritiku eh, soudů Francie před rokem a starostové e, z Grenoblu a Torína nechtějí vydat ani cent na tento projekt, který odmítají. Hovoří se e, o nákladech, který e, se přibližuje 20 miliardám eur, ale to jsou ty optimističtější odhady, ty realističtější, hovoří o 30 miliardách, takže to je Eh, opravdu eh, špatné, protože místo toho, aby se eh, tedy dělal tunel, tak sice se dělá, ale zároveň se také prohlubuje zadluženost. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že jsem velmi potěšen, že jste přišli mezi nás a že tady hovoříte o konektivitě, spojeních s našimi sousedy a velmi mě zajímá západní Balkán a to, co se Eh, děje v této souvislosti, takže mé připomínky se eh, budou zaměřovat zejména na pana eh, Groše. My jsme se také mnohokrát setkali v souvislosti s tímto tématem již dříve, takže jsem velmi potěšen, že jste si udělal čas a že jste přišli mezi nás. Jsem velmi eh, potěšen takzvaným berlínským procesem. Eh, nedávno v posledních letech proběhlo mnoho událostí, 2015, eh, tam byly ty mapy TNT a rozšíření sítí o další země, potom v roce 2016 takzvaná soft opatření v Paříži, a tento rok, pokud jsem dobře informován, to jde eh, k transformaci eh, CETO na ehm, tedy ehm, dopravní komunitu pro západní Balkán na základě zkušeností eh, energetické komunity, která již funguje a která přináší výsledky na západním Balkánu. Má první otázka se zaměřuje na to, jak všechny tyto události ovlivňují vaši každodenní činnost koordinátorů, protože já si také pamatuji celou řadu eh, technických eh, záležitostí v souvislosti s omezením vašeho mandátu například. A eh, mě by zajímalo, jestli to bylo vyřešeno a také jak již uvedl kolega Telička, nebo vám položil tu otázku, tak jsou tady některá naléhavá opatření, aby byly odstraněny ty úzké profily eh, na spojích k sousedům. A eh, mě by zajímalo, jaké jsou konkrétní eh, věci, které jsou velmi naléhavé, které je třeba nutně vyřešit a jak bychom vám my mohli pomoci v dosahování lepších výsledků, jak podpořit vaši práci. Eh, to je tedy eh, na pana Groše. Děkuji. Já děkuji. A já mám také eh, stručnou otázku, ale ještě se hlásí pan Kramer, takže máte slovo. Děkuji. Děkuji za vaše prezentace. My v parlamentu už máme určité zkušenosti. Už asi 12 let se staráme o koridory, ale žádný z nich zatím nebyl zrealizován. Takže když to přeženu, tak bych řekl, že máme tolik peněz a tolik koridorů, Eh, abychom eh, měli jistotu, že žádný z nich nebude realizován. 2030 to má být cíl, to snad nemyslíte vážně, že v roce 2030 bude realizován jeden koridor. To jsou vize a sny, protože se nezaměřujeme na to, co je podstatné. Nejdůležitější koridor v Evropě eh, je mezi Rotterdamem a Ženevou a všichni jsme se na tom shodli. Již před 12 lety jsme to podpořili, odsouhlasili, je tady smlouva, která existuje už 20 let, Luganská dohoda, na no, tam jde o Nizozemsko, Německo, Švýcarsko. Švýcaři ten tunel no, postavili a a to, tím to skončilo. A to je katastrofa. stalo to 20 miliard a nemá to žádný efekt protože to zkrátka nemá žádné pokračování, žádné napojení. V Itálii nic neudělali za 20 let a teď se to tam tady staví. 150 švýcarských franků je na to potřeba. kdo je vynaloží? Švýcaři, ne Itálie. V Německu se nic nestalo, potřebujeme 4 miliardy na spoj eh, Karlsruhe Bazilej. Před třemi lety eh, tam bylo 19 milionů a eh, my tady budeme potřebovat asi 20, 200 let na to, aby se to dodělalo. Bylo řečeno, mm, že v roce 41 to možná bude hotovo, takže v roce 2030 to tedy hotovo nebude. A my z toho nevyvozujeme žádné důsledky, takže to je opravdu katastrofální. Když se podíváme na to, že eh, Itálie nedokáže koridor eh, rozšířit až do Ženevy, eh, do, pardon, do Janova, tak tak to je opravdu neuvěřitelné. A potom eh, chceme ještě další mezi Lyonem a Turínem. A to také není laciné. Takže pokud nejste schopni eh, rozšířit tu trasu do Janové, jak to bylo eh, naplánováno, tak už nedostanete žádné další peníze na žádný jiný projekt. Tak by to přece mělo fungovat. Eh, samozřejmě, že vy musíte tedy eh, odmítavě kroutit hlavou, protože vy ty koridory prostě podporujete ten další, ale to přece není správné. A pan Telička už to tady zmínil. Ano, proč se teď neudělá modernizace trasy mezi Itálií a Slovinskem? Já si tu otázku kladu také. Proč tady nejde o, e, zejména v první řadě o tu modernizaci? Protože tam není chybějící spoj, ale tam už existuje spojení e, a denně tam projíždějí tři rychlovlaky a podle plánů se vydají, eh, vydá 20 miliard a podle zkušeností z Německa můžu říct, že to bude eh, určitě ještě dražší. Eh, tak a pak tam potom má projet pět rychlovlaků. Eh, ne za hodinu, ale za den. Takže my, my vlastně eh, vydáme takové obrovské částky na to, aby ze tří rychlovlaků za den bylo pět rychlovlaků za den. A místo toho bychom mohli udělat něco, co by nás stálo zlomek těch peněz a dosáhli bychom toho více. Tak to přece nemůžeme dále pokračovat. Eh, druhá věc, multimodalitám, všechno je sice krásné, ale multimodalita té se tady vlastně brání. Koridor eh, ten eh, vede až do eh, Hamburgu, do Rostoka, do Rostoku, ale proč? Tam by mohlo, to by mohlo přece vést až do Kodaně. Potom by tam byla kratší spojení, ale potom by tam ten tunel eh, byl zbytečný, který si my tam každopádně chce přejeme mít. A proto to končí v Hamburgu nebo v Rostoku, ale nepůjde, nebude vést dál, protože eh, to je v rozporu se zájmy eh, jedné firmy. A my máme samozřejmě také lodě, které by tam mohly Eh, zajišťovat to spojení. A teď bychom potřebovali jenom 13 kilometrů, abychom tu trasu rozšířili, ale to se nestane a členské státy tomu zabránili, i když my v parlamentu jsme se na tom dohodli, řekli jsme, že to chceme, ale Dánsko z toho má strach a bylo řečeno, že ten tunel tam být nemusí. Potom lodní doprava. Ano, samozřejmě máš pravdu, velká loď samozřejmě může nahradit 200 kamionů. Ale to já říkám také, nákladní vlak to dokáže také, ale proč k tomu nedochází? proč nemáme elektrifikaci? V Německu 4 miliardy eh, vydané na elektromobily nejsou problém, ale máme elektrifikované pouze 60 eh, železniční dopravy. Máme nákladní ehm, hm, vlaky, eh, které vlastně nemohou být elektrifikovány, protože tam chybí nějaká krátká trasa, která právě není elektrifikovaná. Takže to je opravdu eh, špatné. 80 eh, nitrozemské plavby je eh, na Rýnu. Proč to tak je? Zboží se změnilo, nejsme dostatečně rychlí. To, jak to vypadalo před 30 lety, to je obrovský rozdíl k současnosti. Potom kanál na Dunaji, když to bylo naplánováno, tak jsme říkali, ano, to je krásné, ale když bychom, kdybychom se nám podařilo dosáhnout alespoň 10% z toho, co bylo naplánované, tak by to bylo úžasné. Jeho evropské země ty si přejí rozvíjet eh, tento Dunajský kanál, ale ostatní ne. A tak o tom můžeme diskutovat ještě dlouho a bude to zbytečné. Musíme se zaměřit na to, co má šanci. Uh, Další věc, poslední, to je hluk. To samozřejmě není nic nového. Hluk v Poríní, kde je to eh, kulturní dědictví UNESCO, ten hluk jsme mohli odstranit, pokud bychom trasu z Kolína do Frankfurtu nerozšířili tak, nebo eh, nenastavili tak, že není vhodná pro nákladní eh, dopravu. A Deutsche Bahn mi Eh, vlastně řekla, že oni nechtěli konkurenci od tomu. V noci přece vůbec žádné vlaky nejezdí, ale tímto údolím ty vlaky jezdí a lidé se odsud stěhují pryč a už to není ani vhodné pro cestovní ruch, protože každé tři minuty tady projíždí nákladní vlak. Takže toto musíme zvážit. A úplně poslední věc, to se sice netýká vašich koridorů, ale eh, tady je eh, Balcko-Jaderský tunel přes Vídeň, Panonská, Nížina a tak dále. Tam by to šlo také, protože by bylo potřeba některé trasy elektrifikovat eh, a bývalo by to nestálo nic, bylo by to velmi rychle hotové a mělo by to ten efekt, který potřebujeme. Já si myslím, že samozřejmě dlouhodobé projekty jsou dobré, můžeme myslet 20-30 let dopředu, ale Ehm, když, eh, když my tady budeme hovořit o mnoha projektech, ale nebudeme mít na ně peněz, tak to, peníze, tak to nebude fungovat. A my musíme potírat eh, klimatické změny a proto potřebujeme změnit myšlení. To ale není eh, úkol vás, koordinátorů, já samozřejmě podporuji to, co vy děláte, když jednáte s jednotlivými zeměmi a tak dále, tak eh, to je samozřejmě dobré. Eh, země nesledují přeshraniční projekty. Um, ale my zkrátka potřebujeme analýzu toho, co se nepovedlo za posledních 10, 20 nebo 30 let a proč se nám nepodařilo ani jediný koridor během těch 30 let uskutečnit. A tím směrem se musíme vydat a až budeme mít správnou odpověď, tak budeme vědět, kam máme eh, se do budoucnosti ubírat. Merci, monsieur Kramer. Děkuji, pane Kramere. Nebudu eh, nyní si brát slovo, protože máme málo času a navíc zazněla celá řada otázek na vás ať už se týká dalších eh, směrů, financí. A víme, že tato chvíle je klíčová v Evropě, protože eh, sítě TENT eh, jsou symbolem propojení v Evropě, znamenají propojení. Je to něco mimořádného. A teď hovoříme také o přeshraničních aspektech a my hledáme řešení problémů. Proto se vás chceme zeptat, jak eh, na to chcete jít a také, co je důležité. Jsou tu určité dotazy určit, eh, ohledně užitečnosti některých projektů. Takže prosím, máte každý sedm minut. Začnu já. Jak jsem již předeslal, nevždy souhlasím s kolegou Michalem Krámerem, ale když jde o koridory, tak myslím na jednu věc zapomínat nesmíme. Potřebujeme obojí, dlouhodobé i krátkodobé. A to ovšem odporuje to, co si řekl v úvodu, že koridory nám nic nepřinesou. My děláme ale obrovské pokroky přímo na koridorech. A koridory to je 80 eh, toku cestujících i nákladů. Propojují velká města, propojují větší centra i odlehlejší regiony. Eh, že to nejde ze dne na den, je přece zcela normální. A proč multimodálně? Přesně, abych odpověděl na tvou otázku, jsme jsme-li eh, multimodální, tak se snažíme něco přeložit nebo přesunout eh, ze silnice na koleje, respektive na říční eh, lodi. My samozřejmě se nedomníváme, že ze dne na den musíme celou dopravu omezit, aby se vedlo lépe životnímu prostředí. My životnímu prostředí ulehčíme, jestliže budeme používat lépe a lepší dopravní prostředky. 80 minimálně procent na koleje. Takže my musíme eh, usilovat o eh, rychlé přínosy, quick wins a prosazovat také drobnější projekty, tam eh, stoprocentně souhlasíme. A ještě jeden poslední bod který chci zdůraznit. To dobré na tom experimentu je to, že se skutečně snažíme se zeměmi spolupracovat, nediktovat jim z hora ani z dola. Ten diktát z dola obvykle přinesl pouze peníze pro silnice a zhora pouze blokádu. My eh, se nacházíme naší metodou uprostřed a tato metoda by mohla být zajímavá i pro jiná odvětví. Nyní k západnímu Balkánu, Turecko a ostatní země. Jednak eh, z hlediska situace. Ten mandát tří koordinátorů ehm, byl rozšířen vnitro eh, evropský došlo k určitým problémům, ty se nyní řeší, to znamená, náš mandát zatím není oficiální a za druhé naším cílem je středně době stávající koridory koherentně propojit se strukturami a infrastrukturou těch jednotlivých zemí, aby skutečně nedošlo eh, ke vzniku slepých uliček eh, na silnici, na železnici práci a e, finanční prostředky e, e, nepotečou z CEFu, ale z jiných fondů, jimiž nedisponujeme. Zajímavé ale je to, že ta kritéria, která máme v CEFu a i jinde, budou platit i nově. Korupce bohužel existuje samozřejmě všude, možná v některých oblastech více než v jiných, ale mohu vám říci, že v minulosti jsme Eh, některé projekty i zastavili kvůli tomu, že se nedodržovala příslušná eh, legislativa, pokud jde třeba o zadávání zakázek. Takže když tento problém je zjevnější v některém regionu než v jiném, tak eh, Eh, reagujeme. Samozřejmě, že nezabráníme všemu, ale tam, kde předpokládáme, že by ty peníze mohly být špatně využity, ty veřejné prostředky, tak tam samozřejmě neposkytneme ani jediný cent. To platí pro Evropu a u třetích zemích je tomu také tak. A vidíme také, že podél koridoru v určitých regionech, například v Makedonii, je vůle prostředku využit i eh, ke zlepšení jiných eh, hospodářských cest. A tady bych chtěl poukázat na to, že samozřejmě máme prostředky na koridory, ale máme i zemské programy, abychom tedy do těchto oblastí zasahovali. Měnit koridor, to je téma parlamentu, komise a zemí za dva, tři roky, ale již nyní jsou k dispozici prostředky na zlepšení infrastruktury, která není přímo na koridorech, část těchto financí je již vyčerpána. E, to platí ale i pro třetí země, které disponují e, prostředky, aby e, také zajistili rozvoj některých regionů. Já jsem navštívil také Burgas a uvědomil jsem si, že pro náš koridor severo-jižní nelze podceňovat ani východozápadní koridor. To je ale diskuse až na příště vnitř, vnitrozemská lodní doprava, na to jsem částečně už odpověděl eh, a eh, trvám na svém názoru, že na Labi ve spolupráci zemí Německa Česka konsenzus nalézt můžeme. A když to je metr 40 a 40 eh, tisíc pracovních míst na německé straně je kompletně závislých na Labi, tak můžeme dát určitě pozitivní odpověď. A také pozitivní odpověď pro ekologii. Ta koncepce, která již existuje, je již, myslím, prvním eh, dobrým eh, krokem. A je to i korektní eh, vůči sousedním zemím, které usilují o propojení k Severnímu moři nebo um, tedy pobřeží. A také s tím souvisí redukce CO2, jestliže budeme investovat do říční dopravy každou eh, lodí odstraníme ze silnic alespoň 40 kamionů a to není špatné. Pokud jde o finanční prostředky, tak banky zůstanou bankami a naše nejvyhrocenější diskuse je nebo spočívá v tom, eh, abychom ehm, tedy do bankovnictví vnesli i další pojmy, kromě eh, zisku a eh, mysleli také na zaměstnanost regionu a podobně. Pro naše koridory pro příští měsíce chceme hovořit nejenom ve smyslu eh, financí, technických standardů a tak dále, ale i ve smyslu eh, nových pracovních míst, která eh, můžeme vytvořit a také redukci CO2. A pak můžeme diskutovat o tom, zdali se ten eh, koridor vyplatí z hlediska snížení CO2, z hlediska rozvoje určitého regionu, z hlediska tedy eh, tvorby pracovních míst a podobně. My vlastně propojíme eh, určité regiony a to je jeden z hlavních úkolů těchto koridorů, kde tedy zohledňujeme nejenom ehm, aspekt dopravy a logistiky, ale i širší aspekty. To bude téma příštích měsíců. A ty hlavní eh, argumenty o finančních nástrojů, jedna CEF a eh, za druhé i ostatní finanční instrumenty, zdali je máme ponechat eh, samostatně nebo sloučit ehm, pro dráhu a říční dopravu CEF. Potřebujeme, u ostatních můžeme ty nástroje jaksi sloučit sloučit, eh, skombinovat a tam jsou možné i soukromé investice. Ještě jsem se chtěl vyjádřit k uprchlíkům. To je choulostivé téma, dovoliteli. Jednu minutku. Nechci zde začít rozdělovat kompetence, ale e, řeknu toto. Koridor, který dobře funguje, bude dobře fungovat i tehdy, když bude fungovat informace a spolupráce mezi zeměmi. A e, to se bude týkat i sociální oblasti, e, uprchlictví a tak dále. Bude to pro ně výhodné. Jestliže vím, že to a to se děje podél koridoru v mé zemi i v jiné země, zemi, tak je to výhodné. Tady jde e, o vzájemnost, vzájemnou informovanost, o přeshraniční spolupráci. Eh, základem není nedostatek infrastruktury, ale základem je politická vůle, vůle ke spolupráci, vzájemná důvěra. A to by mohlo být přínosné a užitečné i pro migrační politiku v rámci Evropy a i ve vztahu k třetím zemím. Děkuji mnohokrát. A náš třetí řečník, já teď nebudu paní předsedkyně opakovat to, co už řekl kolega Groš, bylo to velice zajímavé. Jenom bych nejdříve chtěl říct, proč jsme takto nadšení. Důvod je ten, že Pracujeme na společném eh, evropském rámci pro logistiku eh, za účelem eh, dokončení vnitřního trhu a nehledě na populismus, nacionalismus a skepticismus, který je přítomný ve, na všech místech. Musíme říci, že my se snažíme poskytovat to, co potřebují všichni, ať už to jsou podnikatelé nebo občané, a to je společný rámec. Jak můžete říct, že se nic nestalo za 8 let, pane Kramere? Ehm, my spolu hovoříme deset let. Nemusíte samozřejmě souhlasit se vším, co říká každý jednotlivý kurátor o každém jednotlivém koridoru. Ale to, co jsem uvedl na úvod své prezentace, je jasné. Otahštajn, eh, první předseda eh, komise, mě inspiroval, eh, že realita se dá změnit. Věřím, že v tuto mimořádnou dobu, kdy Evropa je pod tlakem, klíčové e, sítě neboli tent jsou právě tím prvkem, který může změnit Evropu a, a prostředí v Evropě. A právě proto my spolupracujeme. Jde o to, jak spolupracujeme tedy mezi sebou. Můj koridor například e, jde přes koridor kolegy, my každý rok se ve Vídni sejdeme a například ten koridor Lyon-Turín je dobrým příkladem, protože je největší a také nejpokročilejší. A já se k tomu vrátím eh, dál, protože od dalších eh, poslanců jsem neslyšel příliš eh, přesně <clears throat> vyjádření situaci. Mm, ponecháváme stranou středomorský koridor na jich ne. Eh, francouzská vláda a italská vláda eh, měly za posledních deset let velice rozmanité eh, barvy a velice hm, rychle se střídali, nicméně se shodli na tom, že ten koridor je zapotřebí. A my všechny tyto prvky, které jsou ve společnosti, musíme brát v úvahu musíme ho hm, především diskutovat o realitě. Čtyři francouzské vlády a pět italských vlád se shodlo na tom. Proč? Protože prostě ten koridor je zapotřebí. A ponechme stranou eh, diskuze o eh, možné eh, korupci. Jak můžeme říci, že koridor, který byl vytvořen v roce 1860 po jednom a půl století, nepotřebuje nějakou opravu, upgrade? Já chápu váš pohled, ale můžeme prosím se na to podívat na základě argumentů? Pan eh, Telička eh, se, zdůraznil, eh, se, se zmínil o důležité věci o Ukrajině. Ano, tam je propojení na středomorskou oblast. Budapešť byla klíčovým prvkem pro propojení sever s jihem a západ s východem. Nicméně ta situace se rozvíjí tak, že teď vidíme, že, že balkánské země chtějí změnit svůj rozchod z, z té Eh, Rus, sovětské na, na evropskou, stejně tak Španělsko chce změnit eh, svůj eh, rozchod. Víme, že teď není dostatek prostředků k dispozici, nicméně musíme se na to podívat z geopolitického hlediska a takto chápat i, i tu spolupráci s Ukrajinou. Nebudu hovořit o Evropské investiční bance, velice souhlasím s tím, co řekl pan Groš, protože banky jsou prostě banky. Dvakrát jsme se sešli jako zástupci koordinátorů koridorů s Evropskou investiční bankou a jsem přesvědčen, že jsme dosáhli pokroku. Já jsem původně chtěl, aby ty projekty byly přiofinancovatelné a e, e, vím, že tedy nejdříve musíme e, pochopit, co vlastně financujeme my, co financuje druhá strana, abychom mohli správně spolupracovat. K tomu, co říkal pan eh, Telička ještě, Itálie a tak dále. Ano, dlouho jsme diskutovali o tom, do jaké míry potřebujeme úplně nový koridor. A výsledek je, že je možné zlepšit stávající koridor, což nám zabere méně času i prostoru. Takže to, ta normální orientace sever která v Itálii je, Eh, nás vedla eh, k vytvoření propojení mezi východoevropskými zeměmi a západoevropskými zeměmi, jako je Španělsko na tomto místě. A, ten, a eh, proto ten, ten italský důraz mezi, na propojení západu a východu jistě je tak důležitý jako propojení severu s jihem je zapotřebí mít jak bilaterální, tak někdy i trilaterální struktury při e, provádění takovýchto projektů. Už jsem mluvil 5 minut 40 vteřin, omlouvám se, že jsem o 40 vteřin překročil dobu. Merci beaucoup. Děkuji. Vážení koordinátoři, myslím, že vám můžeme skutečně zatleskat protože eh, jste převedli velko, velký kus práce, ale musíme být také bdělí, protože bychom neradi, aby nám účetní dvůr nakonec řekl, že takovýto typ projektů eh, potřeboval spoustu peněz a užitečnost není taková, jaká se čekala. Takže my na závěr můžete uzavřít eh, to, tuto část zasedání. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já začnu tam, kde kolega skončil ohledně Evropské investiční banky. Nyní jsme uprostřed reflexí, ale myslím, že můžeme souhlasit s tím, co řekl Matěj Greš. Banky jsou banky. Oni se musí chovat jako banky, potřebují dosahovat zisku, mít tedy návratnost eh, financí. A my jsme teď určité jaksi středové pozici, protože je tu celá řada projektů, které jsou financovány EFSI, jako inovativními financemi, ale některé eh, odpadly z těch projektů, protože nebyly prostředky na trhu. Takže víte, to je takové eh, levné eh, eh, šetření nebo škrty. Náš postoj by měl být taková zlatá střední cesta. Měli bychom mít dobré projekty, které se dostanou na trh a budou moci být financovány různými způsoby z různých zdrojů. Když jsem poprvé takto přišel na slyšení, tak jsem si říkal, že zhruba 40% těch projektů bude na dopravu. A ono se stalo, že je to mnohem méně. Je to polovina zhruba z toho počtu. A z toho tedy je patrné, že musíme ještě na tom hodně pracovat. Byla zorganizována celá řada e, seminářů, e, na které byly pozváni i zástupci Evropské investiční banky, e, tak, aby bylo možné se připravit na investice a na to, že ten projekt bude trvat dlouho, protože jeho provedení trvá měsíce, roky a velice obtížně můžeme predikovat, jak bude vypadat eh, kdy situace. Nicméně mnohé projekty jsou podporované EIB, mají podporu komise, mají naši podporu a my se těšíme na další projekty. Co se týče Ukrajiny, o tom hovořilo více řečníků. Ano. Souhlasím s panem Teličkou, který už odešel že je tam celá řada vstupních bodů z východu. Jedním z nich je Slavkov, další je běloruský přechod Mlševiče. A je tu určitá konkurence těchto vstupních eh, míst. A na nás je, abychom se s tím vypořádali, protože oni někdy třeba podepíšou dohodu třeba s Čínou. Paní Kilenen se ptala na Jaltu. Ano. Baltská trasa by byla jednou z možností, ta byla zmíněna v diskuzních dokumentech, ale nezní zatím realisticky. Kvůli um, tomu, že tuto uh, oblast kontrolují uh, ruské ledoborce. A uvidíme, až se tedy změní případně klimatická situace v Arktidě, eh, tak o tom můžeme diskutovat dál. Potom je to otázka klimatických změn jako taková. A to je pro nás eh, velice důležitý prvek. Eh, musíme usilovat o to, abychom pařížskou dohodu implementovali do našich eh, projektů, nejen co se týče investic, ale také, jak bych to nazval, internalizování vnějších prvků jak vůbec diskutovat s komisí o některých iniciativách eh, vyplývajících z určitého nařízení. Eh, modální přechod je jednou z klíčových odpovědí na klimatickou změnu. I když vím, že se to neděje zrovna rychle, ale Otázka, která zde zazněla, eh, pane Kramer, ohledně efektivity celé této politiky, toho celkového plánu, koordinace koridorů TNT, a celé, celé tohoto tématu. Mm, tam jde o to, do jaké míry můžeme usilovat o implementaci s členskými státy. Samozřejmě, že přeshraniční otázky jsou zásadní. Protože právě eh, na těchto přechodových místech dochází k eh, potížím, nebo jsou tam určité slabiny. Eh, častokrát by implementace TNT eh, prospěla v těchto místech, jenže my vidíme, že z těch zpráv vyplývá, že ještě nejsou, eh, nedochází k plní, plné implementaci. A proto se snažíme podívat na to, co by se stalo v, eh, v situaci toho celkového obrazu, Nicméně, když eh, zasedáme s ministry, diskutujeme o mnohem hlubší eh, úrovni eh, řešení na úrovni tedy vlád nebo regionu. Jak o tom hovořil pan Fípa také a další. Účastnili jsme se eh, v regionu mnoha různých eh, diskuzí. K tomu, co ještě řekl pan Telička, který se ptal na to, Zda další rozšíření sítí TNT bude multimodální? Ano, jistě, samotní Číňani chtějí být multimodální. Otázkou je, jak se budou soustředit na multimodalitu, protože podepsali celou řadu dohod už v azijském regionu, ne ještě z EU, hledně mnoho modální přepravy. Nicméně my eh, chceme se řídit našimi standardy. My eh, chápeme, že se jedná o určité eh, vybírání třešniček na dortu. Nicméně naše mezinárodní politika je prosazovat standardy, které máme a toho se budeme držet. Co se týče korupce a dalších otázek, jako kolik máme k dispozici peněz v roce 2016, bylo myslím 40 milionů eur, které byly rozděleny a pro západní Balkán tam podle mých poznatků byly dva projekty se Srbo, Srbskem, Bosnou Hercegovinou. Ty byly prodiskutovány. Korupce možná bude všude. Otázka spočívá v tom, zda se budeme soustředit na dokončení koridorů, na přezhraniční oblasti a a e, na západní Balkán, který v podstatě je e, zakomponován do, e, do prostoru mezi zeměmi EU. Takže tam to musíme nějak vyřešit. Někteří lidé si stěžují, že to, co vidí přímo v terénu, tak by čísla měly vypadat jinak. Možná, že některá čísla by mohla být vyšší u některých států. Pane pan de Kamp, opravdu máte čtvrt vteřinku. Paní předsedkyně, jenom velmi stručně k EIB. Mně se nelíbí, že říkáte, že banky jsou banky. Včera jsme, včera jsme diskutovali s Dominikem Riketem o omnibusu a o financování, které poskytuje Evropská investiční banka a tam zaznělo, že EIB určitá rizika nezdílí, nenese je, ale vlastně je přenáší e, na soukromé investory a proto v té souvislosti mám ještě tuto otázku. Z EIB je potřeba jednat o investicích do infrastruktur a co je možné uh, na tom vydělat, ale EIB přece není Goldman Sachs. A to je samozřejmě ten věčně smutný příběh. My jsme přece eh, z čistě kapitalistických důvodů EIB nezřídili. Víme, velmi stručná odpověď. Když my říkáme, že banky jsou banky, tak bychom byli rádi, kdyby Evropská investiční banka na základě eh, systému záruk přijímala více rizika. My s tebou naprosto stílíme eh, tvůj názor. Eh, já jsem říkal, jaký je fakt, ale jinak s tebou souhlasím. Já jsem pochopil tu poznámku, Eh, jako takovou pobídku, eh, že my musíme s EIB opět jednat. A eh, já myslím, že se to teď plánuje. Ano, budeme mít možnost v příštích měsících se setkat s EIB a můžeme jí položit všechny tyto otázky. Děkuji našim evropským koordinátorům, děkuji za pozornost, děkuji také tlumočníkům, říká paní předsedkyně. A dnes odpoledne se opět sejdeme v 15 hodin a budeme pokračovat. Je to téma, eh, kde i nadále budeme spolupracovat transparentně a ve prospěch eh, Evropanů. Děkuji.